Ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové. Budu hovořit eh, s tím rodným jazykem češtinou. A zahájím eh, zasedání sede, které bude dnes i zítra. Nejdříve přijmeme program. Máme tady uh, tlumočení do jazyků a vidíte sami do kterých. První bod eh, je přijetí agendy. Jestli nejsou žádné námitky, agendu jste všichni dostali a máte ji před sebou tak považujeme, Já, vy máte k agendě připomín, připomínku, prosím? Ano. Eh, inten. inte dag. Eh, jag tänker att det kunde vara... Já bych eh, měla eh, připomínku a sice bylo by ideální, kdybychom u bodu 11 mohli eh, pozvat EKAN protože eh, teď eh, dostal eh, Nobelovu cenu za mír, čili u bodu 11 by bylo dobré přizvat EKAN. Oni jsou zastoupeni v Bruselu, takže by to mělo být možné. Děkuji. Ta připomínka se mi samozřejmě líbí, ale já bych doporučil, jestli byste tu připomínku mohla sdělit ještě paní Fotiga, která bude řídit většinu schůze, včetně onoho bodu 11, aby Eh, o tom byla informována. Thank you very much. Mrs. Mrs. Gomez. Yeah, Mrs. Gomez. Yes. Já to, eh, tento návrh podporuji a pokud by z nějakého důvodu nešlo, eh, abychom to uspořadili takto výboru sede, tak bych si přála, abychom formálně toto navrhli AFETu, aby Akan byl pozván k tomu, aby eh, mohl promluvit v parlamentu nejen kvůli eh, Nobelově ceně, ale protože také vede kampaň proti jaderným zbraním. A my potřebujeme zde eh, slyšet, co oni říkají a komentář generálního tajemníka. na to eh, k tomu, tak to je eh, zhodnocen. Děkuji, paní Goves. Vy myslíte, eh, že bychom měli toto doporučení vytvořit na naší schůzi dnes pravděpodobně? Ano, tak já doporučuji, abychom skutečně to probrali, až tady bude paní Fotyka při probí, třeba při probírání bodu Eh, bodu 11. Děkuji. Ještě někdo, prosím, má připomínky k agendě? Není-li tomu tak, tak považujme eh, program za přijatý. Eh, bod číslo dvě. Poznámky předsedajícího. Já si myslím, že náš program je neobyčejně zajímavý a důležitý už vzhledem k tomu, že se e, obranou koncepcí zabýváme v našem výboru už léta a proto si myslím, že e, ten program byl velmi správně postaven a děkuji vám především pracovníkům sekretariátu, kteří se tak pečlivě starají o výběr Eh, diskutujících a o vytvoření programu naší schůze. Bod číslo 3 je schválení zápisu ze dne 4. září 2017. Jestliže nejsou žádné námitky, žádné námitky nevidím, tak program je schválen. No a konečně se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu bodu našemu programu. E, to je e, stálá strukturovaná spolupráce národní perspektivy a její stav. Presentation of the study permanent structure. Tady u nás přivítat dva vzácné hosty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 Navrhuji, že začneme panem Maurem. Prosím, pane Mauro, máte slovo. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, eh, my jsme se tedy rozhodli, že budeme hovořit francouzsky, protože se jedná o právní věc a my chceme hovořit přesně. Evropský parlament eh, požádal o eh, studii o stále strukturované e, spolupráci e, ohledně diskuzí, které se vedou mezi členskými státy, ohledně toho, jaké je společné porozumění tomu, co je ve smlouvách. Pan Santopinto a já za GRIP, tedy za e, tuto skupinu pro výzkum a informaci o míru a bezpečnosti. Jsme se tímto začali zabývat od června. E, a e, můžeme říci, že od té doby se některé věci mohly změnit, nicméně podstata našich poznámek se to zprávy je stále platná. Za prvé bychom chtěli říci, že tu je skutečně společné chápání, porozumění mezi členskými státy, co to znamená PESCO ale eh, bohužel eh, tato eh, vize se podstatně liší od původního pohledu autorů Lisabonské smlouvy. Za druhé, pozice jednotlivých členských států zcela nekonvergují, zejména mezi Francií a Německem a můžeme se obávat toho, že se bude hledat nejnižší možný společný jmenovatel. A za třetí, mnoho diskuzí zůstalo bez odezvy a některé se vůbec eh, nekonaly, některá témata se neprobírala, takže je jasné, že některá témata se objeví znovu, vynoří se eh, mm, a pokud se tedy má vytvořit eh, tato společná stála strukturovaná spolupráce. Jak vypadá to současné společné porozumění? My jsme si kladli několik otázek a kladli jsme tedy našim partnerům a jednotlivým aktérům, proč má existovat PESCO, co je to PESCO a také jak uskutečňovat, provádět PESCO. Co se týče otázky, proč má existovat PESCO, musíme konstatovat, že očekávání se e, posilují, narůstají. Chceme připomenout, že původním cílem bylo vytvořit e, vojenskou autonomní kapacitu, která by umožňovala Evropské unii řídit a zvládat bez pomoci Američanů eh, krize, eh, k nímž by mohlo dojít eh, v sousedství Evropské unie a přímo či nepřímo takto působit. A tato myšlenka vznikla mezi evropskými lídry kolem roku 2000, eh, poté, co se stalo v Jugoslávii, při jugoslávské krizi a rozhodli se, že něco takového už se nemá opakovat. Původním cílem PESCO tedy byl vytvořit vojenskou kapacitu, která by se dala využít v rámci eh, společné eh, bezpečnostní a obrané politiky. Takže šlo o to, aby se mohla využít tedy Ehm, při takovýchto krizích nebo v páji, aby to byla tedy autonomní kapacita Evropské unie. Ehm, pokud by takováto autonomní vojenská kapacita existovala, tak by pomohla a umožnila ehm, Evropské unii jednat například v Mali, v Líbii, anebo i e, v Sýrii, než by tam e, situace se zhoršila do občanské války. Na Radě Evropské unie se hovořilo o PESCO, například eh, na jaře, a eh, to umožnilo eh, posílit tu úroveň ambicí v rámci globálních strategií. Kromě jiného PESCO by se mělo zaměřovat nejen eh, ve své misi na eh, vojenské kapacity eh, mimo EU, ale také umožňovat spolupráci s partnery EU a umožňovat ochranu Unie a jejich občanů uvnitř našich hranic. Můžeme tedy konstatovat, že se opravdu zvýšila úroveň ambicí týkající se PESCO. Za druhé, Ehm, to společné hm, chápání eh, PESCO se zásadním způsobem eh, změnilo, protože původně PESCO mělo být něco jako předsunutá hlídka. Něco, co by umožnilo některým, kdo si tak přejí, postupovat rychleji, vytvářet koalice, těch, kdo si to přejí a kdo mohou se této koalice účastnit. Ovšem, eh, toto chápání nyní zapadlo a místo něj se vynořila myšlenka inkluzivity Zdá se, že jen Francie eh, si přeje mít ambiciózní PESCO a ehm, na druhé straně jsou státy, které si přejí mít inkluzivní PESCO. Hm, také Německo si to přeje. Chápeme důvody, eh, proč eh, se má posilovat jednota Evropské unie, ale musíme si také uvědomit, že inkluzivita není kompatibilní s touto avantgardou protože eh, pokud eh, chceme mít tedy mm, avantgardu, tak potřebujeme k tomu určitou masu eh, zemí a jediný prostředek toho, jak postoupit dál společně, inkluzivně, znamená, že se bude snižovat úroveň těch ambicí. Další otázka zní, jak má v PESCO fungovat. Můžeme si vzpomenout na to, že původně zde bylo pět takových závazných prvků které se týkají financování vojenského vybavení, plánování obrany, eh, operačních kapacit a doplnění nedostatků kapacit a také eh, účasti na programech eh, velkého evropského vybavování prostřednictvím Evropské obrané agentury. Já bych řekl, že se tedy jedná spíš o proces v tomto chápání. PESCO má být určitým procesem e, integrace. E, pokud se podíváme metaforicky na to, jak PESCO e, eh, vypadá, Eh, tak se můžeme podívat na obrázek, řekněme, řeckého chrámu, eh, kde stojí ty jednotlivé kapacity členských států. A jediný způsob, jak vytvořit eh, tuto fasádu harmonickým způsobem, je postavit sloupy vedle sebe, Eh, tak, aby měly stejnou výšku a eh, stejnou sílu. Tak má vypadat eh, tedy PESCO. Pokud chceme ještě být konkrétnější, tak um, Podívejme se na to například, co udělali eh, nizozemci a Belg- belgičani eh, v námořní spolupráci, to jsou ty dohody Bena sám, protože oni společně naplánovali eh, obnovu námořních sil, neboli ehm, zabývali se tím, že objednají, nakoupí společně fregaty a, a minolovky a využívali tedy společně a na, tyto Eh, nabídky, nákupy i jejich posádky jsou společně školeny. A to znamená, že tedy eh, společně přijímají na sebe tento závazek a společně rostou v této zkušenosti. To je tedy proces integrace, eh, tak jak bylo nahlíženo na PESCO. A dnes musíme se na to mm, podívat jasně. Žádný členský stát nechce hovořit o integraci. Eh, slovo integrace se dokonce nahrazuje termínem modularita, eh, kde se bere, eh, co to vlastně je. Jedná se o to, že členské státy nemají povinnost účastnit se všech projektů, ale mohou se účastnit modulárně, což znamená na dobrovolné bázi. Jinými slovy, na sebe berou závazek, že se mohou zavázat. S kým, kdy a jak, to všechno se musí ještě stanovit. Slovo modularita je nové jméno, které se nyní e, používá pro slovo spolupráce. Jenomže to, co my nazýváme spoluprací v oblasti dopravy, e, pardon, e, obrany, je spoluprací za poslední 20 let. A mohli bychom to nazvat jakýmsi PESCO Light. nyní bych chtěl hovořit o dalších věcech, jak vypadají stanoviska jednotlivých členských států. Máme tu pět různých skupin států. Za prvé tu je jádro francouzsko-německé. Není žádným tajemstvím, že e, Britové um, jsou na cestě ven z Evropské unie. A bez Německa a Francie evropská obrana nemá smyslu prostě proto, že um, tyto země představují z hlediska financování, výzkumu, vojenské kapacity, operační kapacity, kritickou masu. Právě tyto dva státy tedy představují tu kritickou masu. A pokud bude chybět buď Německo nebo Francie, tak této kritické masy v EU nedosáhneme. Vidíme ale, že dnes mezi Německem a Francouzi jsou určité neschody a hlubší než eh, dříve. Eh, podívejme se na ambice a inkluzivitu. Eh, PESCO, která se má vytvořit inkluzivní a mm, ambiciozní, tak se musíme zaměřit na to, jaký vnímáme. Jestli to má být tedy rámec pro nějakou fotografii, dejme tomu, jak to bude vypadat? Eh, znamená to nějaký cílový bod. Eh, zatímco pokud ji budeme chápat jako proces, je to zcela jiný eh, pohled. Například je jasné, že pokud chceme vystoupit na nějakou horu, tak je výhodnější, abychom měli základní tábor někde vysoko a abychom nezačínali tu cestu na vrchol hory od mořské hladiny můžeme věřit v to, že francouzi s Němci nakonec najednou, najdou nějaký kompromis. ale eh, nejsme si úplně eh, jisti tím, že francouzi či Němci přijmou myšlenku integrace jako eh, takovou zcela plně. Já mám spíše pocit, že se objeví velký počet projektů, které by měly být tedy nasazeny na eh, mm, projekt eh, PESCO, takže to nakonec bude vypadat jako sbírka eh, velikonočních vajíček. Nemůžeme říci, že by mm, bylo vhodné také vdívat se na PESCO jako na nějakou běžnou záležitost, protože bez integrace to není mm, žádné tabu, e, celá tato snaha nebude e, k ničemu. A Teď bych chtěl hovořit o druhé skupině států, které nejsou tedy přímo v tom jádru, ale říkají se takzvaní dobrovolníci. Oni chtějí se nějakým způsobem účastnit. Jsou to mm, zakládající e, mm, státy EU, jako Itálie nebo Španělsko, které poskytují významný příspěvek v obraně. Jsou to ty státy, které můžeme nazvat jako státy v tom vnitřním kruhu, které jsou nejblíže jádru. V této skupině e, jsou také Finové, připomeňme si, že, jsou, e, že nejsou součástí NATO a e, také je tam Estonsko, Lotyšsko, které, které jsou silně účast, Mm, silnými účastníky těchto iniciativ. Také je tam Česká republika, Slovensko, Maďarsko, eh, které vidí PESCO jako příležitost eh, obrany východního boku eh, mm, Evropské unie a podobně se na to dívá Řecko, které vidí PESCO z podobných důvodů jako obranu proti Turecku. Potom je tam třetí skupina, ehm, řekněme takový ten prostřední kruh, eh, kde jsou země jako Litva, Rumunsko a Bulharsko. A pak čtvrtá skupina, to jsou státy dosud nerozhodnuté, jako Švédsko a Portugalsko. A nakonec tam jsou čtyři státy, ehm, to je ten vnější kruh, jako je Rakousko a Irsko které se neúčastní, protože mm, jsou neutrálními státy, Malta, která nemá armádu a nakonec tedy Velká Británie, protože opouští Evropskou e, unii. Vidíme tedy, že e, motivace spolupráce v rámci PESCO je velice e, rozmanitá u jednotlivých členských států a všechno závisí na tom, jak dopadne ta dohoda mezi Francouzi a e, Němci. Mm, od toho se bude odvíjet, jak se budou chovat další členské státy, jak se k tomu postaví. No a my víme, že mnoho z té francouzsko-německé dohody bude záviset na tom, jakým směrem se bude ubírat nová německá vláda. A teď bych se chtěl ještě zmínit o tom, o čem se nehovořilo. Zda byly nějaké diskuze, které tedy zůstaly bez odezvy. Ehm, mm, Rámec PESCO je velice komplexní, i protože rozhodování v něm má čtyři úrovně. Za prvé, to je rozhodování na úrovni e, Evropské rady nebo Rady Evropské unie, e, kde se jedná o využívání autonomní kapacity a e, tam to rozhodování probíhá jednohlasně. A co musí ESCO, PESCO učinit, aby dosáhlo rozhodnutí? Znamená to, že v rámci Eh, rady všechny státy, eh, které se účastní PESCO, musí hlasovat jednohlasně. A to nejsnadnější, co mohli najít eh, autoři smlouvy, bylo stanovit inkluzivitu, protože i když všechny členské státy nejsou Ehm, se, účastníky hlasování, protože se účastní PESCO, jsou všechny státy informa, informovány. Kolik mám minut? 20 minut? A to třetí rozhodovací mm, místo nebo třetí rozhodovací úroveň, to je eh, Evropská agentura která hraje dvojitou úlohu na základě smluv. Na jedné straně zajišťuje hodnocení eh, závazku, na druhé stanoví eh, programy ehm, výbavy eh, armád a poslední úroveň řízení, to znamená řízení ad hoc v jednotlivých případech. To znamená, že celý tento model mm, rozhodování není úplně e, snadný. A nebude také se nezařídit, aby všechno správným způsobem e, fungovalo. O čem se tedy nehovořilo? E, je zapotřebí diskutovat o nezbytné reformě Evropské obrané agentury protože tam musí dobře fungovat, proto aby dobře fungovalo PESCO, je tedy zapotřebí přejít rozhodování kvalifikovanou většinou, jak předpokládá původní status a e, především z, e, zrychlit využívání a zvýšit e, ten objem na kritickou masu v technické expertíze tam, kde je to zapotřebí. Musíme se tedy podívat na to, co je zapotřebí doplnit k tomu ještě, co eh, již eh, sepsali autoři Lisabonské smlouvy. A další diskuze, která zůstala mm, stranou, je konzistentnost iniciativ komise, zejména Evropského fondu pro obranu a iniciativ rady. Eh, toto všechno se musí vyjasnit. Je zapotřebí vyjasnit vztahy, jednání, jednotlivé nástroje. Eh, co, o čem se ještě nedo, nedoho, nehovořil dostatečně, to je ta čtvrtá diskuze, dopad Brexitu. Právnicky je to jednoduché. Jakmile eh, Velká Británie opustí Unii, nemůže se účastnit PESCO. Politicky je to ale složitější, protože žádný evropský členský stát si nepřeje odchod Britů z evropské obrany a není ani jasné, jestli eh, Britové sami si přejí opustit eh, PESCO. Eh, pokud by došlo k zablokování kvůli odchodu Británie u PESCO, tak by to samozřejmě bylo neúspěchem. A pokud má být PESCO úspěchem, tak musí odpovídat realitě toho, co si Mm, přáli také eh, autoři eh, smlouvy, eh, tak to znamená, že budeme muset také přeskoumat vztah mezi PESCO a NATO. A na závěr bych chtěl jen vám mm, vám říci, že zapotřebí si ještě vyslechnout výsledky této spolupráce a o tom bude hovořit Federico Santopinto. Děkuji Federiku, vážené poslankyně, vážení poslanci, moje prezentace se vrátí trochu k základům toho, co je PESCO a cílům, kterými se má zabývat. Jak už kolega vyjasnil, jsou to určitá témata, o kterých se nyní diskutuje a zejména o tom, jak členské státy zaujímají stanoviska o různých rozporuplných eh, Eh, aspektů vyplývajících ze současnosti a Lisabonské smlouvy. Jaké tu jsou tedy techniky? Eh, často se hovoří o velice odborných záležitostech, ale pak se zapomíná na samou podstatu projektu, na, na důvod, proč tento projekt vznikl. Je zapotřebí zdůraznit a připomínat eh, právě tento základ. PESCO když zvážíme všechny ty nástroje, které máme, má dvě přidané hodnoty. Za prvé, je to možnost vytvořit závazky pro členské státy, které musí eh, respektovat eh, v oblasti obrany, protože doposud je mm, oblast obrany spíše dobrovolnou věcí. A za druhé tedy vytvořit takovou tu avantgardu, tu eh, skupinu států, které budou chtít jít rychleji než ostatní. Takže jsou tu opravdu jen dvě tyto přidané hodnoty pan Mauro vysvětloval, že v současné době se jedná eh, o to, zda bude to tady projekt eh, zaměřený na spolupráci nebo projekt integrace. Protože pokud to má zůstat skutečně jen projektem spolupráce, tak to eh, neumožňuje o nic víc, než co máme do posud prostřednictvím těch násilů, které už máme. Z těchto dvou pohledů a zvažujíce tyto dvě přidané hodnoty, které PESCO může přinášet, Eh, můžeme říci, že PESCO ztrácí svůj raison d'être, eh, důvod své existence. A to eh, v rámci současné situace. Podívejme se například na oblast společné měny, kde členské státy přijímají závazky a pak je také neplní. Podívejme se na řeckou krizi, podívejme se na jiné kontexty, do jaké míry tyto závazné závazky byly skutečně plněny. V oblasti obrany to je ale trochu jinak. Je velice pravděpodobné, že kdyby se stanovily eh, tedy závazné cíle, závazné závazky, tak by byly stanoveny tak vágně, že by neznamenaly skoro nic, anebo eh, by eh, pak nebyly respektovány. Pan Mauro a já jsme hodně diskutovali s jednotlivými zástupci členských států a pochopili jsme z nich velice jasně, že některé členské státy a jejich dost mají problém s PESCO, protože, no, jak bych to řekl, eh, je to věc, které se tedy mají účastnit, aby byly na fotografii, ale je to pro ně eh, namáhavé a nepříjemné. Takže eh, mm, ta původní myšlenka PESCO se v tomto duchu jaksi ztrácí. Mm, možnost být v avantgardě se takto vytrácí. Eh, nyní se podívejme na eh, francouzské stanovisko. To je konzistentnější než eh, stanovisko Německa a dalších členských států. A ta stála strukturovaná spolupráce která by nebyla příliš inkluzivní, to neznamená, že by musela být exkluzivní v pravém smyslu slova. Znamená to, že by byla vyhrazená i některým členským státům a je jasné, že by to byly ty, ty členské státy, které se toho chtějí účastnit. A um, z té současné deboty ale není úplně jasné, a mělo by to být jasné, že e, PESCO je zde pro státy, které se jasně vyjádří, že se jich chtějí účastnit. E, PESCO by tedy měla být schopná umožnit těm, kdo se chtějí účastnit této integrace, aby činili více než doposud. E, kdyby PESCO takto nefungovalo, tak jaký smysl by mělo vůbec PESCO vytvářet? Eh, víme, že eh, závazné cíle často nejsou eh, respektovány, nejsou respektovány v ekonomické oblasti, v oblasti eura a je možné, že by nebyly tedy respektovány v oblasti dopravy, v té, obrany, v té vojenské oblasti. Znamen, PESCO znamená, že by se muselo tedy takto spolupracovat a sdílet na um, úrovni obrany, to znamená ve vojenských kapacitách, v technice, spolupráci. Je jasné, že PESCO je především eh, projektem zaměřeným na vytváření společné kapacity. A to proto, aby Evropská unie měla svou strategickou autonomii v rámci globální strategie. PESCO má tedy pomohat vytvářet tuto autonomní eh, kapacitu. A na to je zapotřebí reagovat jak technicky, tak eh, politicky. A znamená to, že prostřednictvím této eh, evropské integrace by ti, kdo věří v tento proces, se účastnili procesu. Pokud nevěříme v evropskou ideu, eh, tak eh, proč by se měly členské státy účastnit něčeho takového, jako je PESCO, ani v rámci tedy Evropské unie? Protože už tak spolupracují v rámci NATO nebo na základě bilaterálních či multilaterálních dohod. Problém evropské obrany byl vždy chápán členskými státy jako něco zcela stranou od evropské integrace v širším smyslu. Eh, a například, když eh, se vytvářely ty groups, tak bylo jasné, že je zapotřebí vytvořit společnou kapacitu. Neměli bychom udělat eh, takovou chybu, ke které ehm, bohužel už došlo v minulosti, a PESCO by mělo být nástrojem a zůstat nástrojem pro ty, kdo v rámci politického projektu i pro, projektu společné evropské integrace eh, budou chtít opravdu se více zavázat a více činit společně. První eh, závazný cíl, který by pro nás měl být přijat, eh, by měl být politické povahy. A to by byl závazek například prostřednictvím ambiciozní politické deklarace týkající se globální strategie. Ehm, znamenalo by to, že, že vítáme například e, takovou tu, takovou tu globální e, strategii. A ty členské státy, které nemají chuť se více integrovat, by neměly e, chuť se podepsat po takové této deklarace. To znamená, že by zůstali tedy stranou z PESCO. Pro ty, eh, kteří by se nechtěli tedy účastnit, by mohli zůstat stranou. Eh, podívejme se na na to, co se děje eh, například eh, na to, co se děje s Velkou Británií, v Pesku by se mělo předejít tomu, co se děje například tak, že nějaký stát by mohl bojkotovat eh, integraci nebo další rozhodování, jako je to například teď s odchodem Velké Británie z Evropské unie. A Pesko by se dalo trochu přirovnat k euru. Euro mělo určitý cíl, určitou ambici v hospodářské oblasti. Podobně PESCO to má v obrané oblasti. Země jako Dánsko, Švédsko a Velká Británie se rozhodly, že se nepřipojí ke společné měně. A to proto, že mm, se rozhodli prostě, že nepřistoupí e, ke společné měně z politických důvodů, ačkoliv tyto státy plnily masrická kritéria lépe než například Itálie a Řecko. A podobně by mělo fungovat i PESCO. Především by mělo mít tedy e, politické kritérium, e, politický směr a nemělo by tedy být příliš inkluzivní. Nicméně by mělo být současně otevřené všem, kdo se přejí se účastnit Členské státy by si měly přát ambiciozní eh, PESCO, protože to je politický nástroj, to není jen technický nástroj. Pokud k tomu nejsou připraveny členské státy, bylo by lepší, aby vůbec takovýto nástroj neaktivovali protože členské státy by neměly zvyšovat očekávání a potom nedodržovat e, sliby. E, to by se potom obrátilo proti ním e, při další možné krizi. Veřejnost by toto samozřejmě viděla a reagovala by na to. Musíme se tedy podívat na to, co znamená tato stálá strukturovaná spolupráce. Znamená to tedy spolupráci, která je strukturovaná a která je trvalá, je stálá a ze smluv jasně vyplývá, že PESCO je jen jedna. Není možné mít více spoluprací zvaných eh, PESCO. To znamená, že jakmile jednou bude aktivována PESCO, tak je tady eh, tento druh spolupráce a je zcela specifický. Některé členské státy eh, mají chuť učinit více v rámci smlouvy, chtějí eh, posílit svou spolupráci v rámci EU a eh, smlouva jim to takto umožňuje. PESCO v době, kdy bylo takto míněno v rámci Lisabonské smlouvy, takovou to posílenou spolupráci několika členských států umožňovalo. A proto bychom to tak měli chápat i dnes. Děkuji. Děkuji, pane Mauro i pane Santopinto, za vaše příspěvky a nyní otvírám diskusi. Eh, navrhuji, abychom se všichni eh, omezili v této diskuzi, řekněme, na jednu minutu až dvě, abychom eh, naše jednání mohli včas dokončit. A já bych dal přednost našemu hostu, panu Molenárovi, jestli chce mít příspěvek. Pan Molenár představuje II AS na naší zkusky. Eh, máte slovo, prosím, pane Molenáre. Thank you. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice rád, že s vámi mohu dnes zasedat a vyjádřit se eh, k pesku i za sebe. Z mého hlediska já se domnívám, že eh, se jedná o, o historický okamžik. Poprvé jsme blízko okamžiku, kdy ustavíme eh, právně závazný proces, který umožní členským státům eh, vytvořit a využívat tyto kapacity. Stále je to ještě takový pohyblivý cíl, je to stále ještě proces, je to v procesu a celá věc je v rukou členských států, jak už jsem říkal. Tedy to jsou samozřejmě příslušné podmínky. Dovolte mi několik slov k tomu, jak jsme celou koncepci vytvořili, potom pohovořím o aktuálním stavu a pak pohovořím o tom, eh, co to má všechno za význam. Za prvé, v prvním pololetí tohoto roku jsme se soustředili na právní požadavky zakotvené ve smlouvách. které nejsou až tak jasné, jak to obvykle bývá, takže jsme opravdu museli důkladně projednat, jak tyto podmínky chápat, vnímat, eh, vykládat a eh, reflektovat. Klíčové, a to už zaznělo v úvodu, bylo eh, jak si mm, vyvážet naše ambice a inkluzivnost. Inkluzivnost to jsem chápal tak, že PESCO musí být otevřena všem členským státům, které jsou ochotny a schopny uh, splnit podmínky článku 1 protokolu 10 a jsou schopny implementovat podmínky eh, článku 2. Já myslím, že se nemusím zapuštět do žádné právní debaty, ale článek 1 je velice otevřený, v podstatě otevírá dveře všem členským státům, které by případně měly eh, možnost být členy EDA nebo dokonce bojových skupin. Takže pokud je tato koncepce ambiciozní, tak článek jedna je trošku vlastně protimluvem té původní myšlenky eh, předvoje. To znamená, že v první řadě si musíme ujasnit definici národních závazků jednotlivých členských států které mají zájem o členství a musí splnit všechny podmínky podle článku 2. To jsou samozřejmě ty oblasti, které byly eh, rovněž zmíněny v úvodu. To znamená, že jde o eh, jak si výhled do budoucna a naplňování podmínek. A pak jsou zde národní podmínky článku 2 a protokolu 2, to bylo tedy v prvním pololetí sjednáno, abychom se udělali jasno v tom, co ty oblasti vlastně znamenají, že všechny členské státy se zaváží ke stejným opatřením, ke stejným závazkům v těchto oblastech, to znamená investice, možnosti, rozvoj, eh, operativa a tak dále. To je myšlenka vytvoření soupisu základních podmínek. To by byl naprostý základ, povinné minimum pro všechny členské státy. A pak jsme zde vyhodnotili potřebu eh, jak si dodatečně vytvořit několik projektů taková nadstavba, modulární nadstavba. Nejsou to úplně závazky, jsou to projekty. To znamená, že máme různé skupiny členských států, které vytvářejí různé iniciativy a následně realizují přísluš, příslušné cíle. A já o tom ještě budu hovořit. My jsme se snažili to řešit strukturovaně, aby to nebyla nahodila sestava projektů. Samozřejmě to musí být podle jednotlivých cílů. Politické ministři upozornili na to, že chtějí, aby PESCO bylo orientované na výstup. Dále jsme řekli, že zde musíme mít dva typy projektů, některé, které budou vytvářet nové kapacity, to znamená, že ty budou patřit pod eh, Evropskou obranou agenturu a pak eh, zde budou operativní projekty, které se budou eh, soustředit na připravenost a tak dále, které budou spadat pod EIS a budou to spíše vojenské struktury. Dále jsme hovořili o tom, jakým způsobem řešit zprávu a řízení, o tom jsem trošku pohovořil. V podstatě jde o to, že budou existovat dvě vrstvy. Eh, jedna na půdě eh, rady, kde budou hlasovat všechny členské státy, a pak se bude určitá vrstva, která bude taková modulární a tam budou zastoupeny všechny projekty. Takže zpráva a řízení bude mít také rovněž takový mechanismus hodnocení, to rovněž předvídá smlouva. A to je naprosto zásadní pro to, abychom vyhodnotili plnění závazku členských států. A teď se dostávám k tomuto pololetí, kdy samozřejmě Evropská rada zasedala v červnu a chtěla, aby členské státy eh, vytyčily jednotlivé cíle v seznamu v souladu se smlouvou dle jednotlivých misí a ambicí. V červenci Německo, Francie, Itálie a Španělska eh, za podpory Belgie, České republiky, Nizozemské a Finska 4 plus 4 eh, vytvořili tento seznam závazků. Tento seznam byl projednán ministry v Talinu na začátku září a následně v následujících týdnech se vytvořilo eh, sdělení nebo návrh sdělení, který se v tuto chvíli projednává eh, na půdě členských států. To, to, to, toto společné sdělení obsahuje principy, společné závazky, stejně jako návrhy eh, způsobu řízení. Samozřejmě to nemusím v tuto chvíli pro, probírat detailně, protože to bude na členských státech, ale řeknu k tomu toto. Jde o výhledovou záležitost, orientujeme se na budoucnost, orientujeme se na návaznost na smlouvy, na podmínky a je to velice ambiciozní seznam cílů podle pěti oblastí protokolu, podle smlouvy a pak jsou zde návrhy, jakým způsobem vyhodnocovat národní implementační plány. Zde bude jasně řečeno, jakým způsobem budou členské státy realizovat své plány podle, eh, podle uh, přístupu od roku 2020 eh, do roku 2025, což je v tuto chvíli tedy fáze, která se navrhuje. Rovněž také jsme se snažili identifikovat jednotlivé projekty, to už jsem říkal, že máme zde asi 30 návrhů a ty budou sestaveny do jednotlivých priorit a do jednotlivých klastrů. Některé budou velice ambiciozní, budou, bude se jednat o strukturu projektů dle implementace PESCO ehm, nasazení je velice ambiciozní. Pokud jde o proces, tak členské státy se mohou rozhodnout sami, jestli se chtějí připojit k návrhu PESCO. Neexistuje zde na eh, právo veto, protože následovat bude jak už vlastně bylo vysvětleno, eh, následovat bude rozhodnutí rady. Eh, mělo by to být přijato do konce roku, jak už říkáme, je to velice ambiciozní plán snažíme se o to, abychom se neomezili jenom na nejnižšího společného jmenovatele. Já ještě řeknu, že my v tuto chvíli opravdu měníme pravidla hry, co se týče eh, Evropské unie jako aktéra na poli obrany. Je to opravdu veliká změna, která by měla změnit pravidla hry, co se týče dobrovolnosti. Jak už jsem říkal, je to uh, stálý rámec PESCO, ale zároveň je to strukturovaný proces, který by měl prohloubit spolupráci v oblasti obrany v rámci Evropy. V tomto smyslu tedy PESCO určitě bude hybnou pákou v integraci v oblasti obrany. A samozřejmě integrace to je slovo, které se objevuje v naší debatě velice často. A koncepce, naše koncepce PESCO neznamená, že bychom národní um, síly nějakým způsobem zařadili pod velení EU. To vůbec ne, ale je to takový dešník, taková zastřešující struktura, která by mohla zajistit určitý stupeň integrace v oblasti obrany. Třeba tak, jako to má Belgie a Nizozemsko v oblasti námořní obrany podle našeho názoru PESCO bude muset posílit autonomii EU společně s dalšími partnery. V případě nutnosti je to tedy autonomní um, schopnost, nikoli kapacita a svrchovanost lze realizovat pouze v rámci spolupráce mili- vojenské kapacity zůstávají v rukou členských států, které mají nadále k dispozici, nadále existují kapacity, které jsou k dispozici pro OSN. My nechceme, nechceme žádnou duplicitu na této úrovni. Pokud chcete, pane předsedo, tak já svoji řeč ukončím. Já jsem ještě chtěl se vyjádřit k několika věcem, jako je návaznost na další záležitosti, ale mohu to ponechat na další debatu. Chcete-li? Molináre, eh, já vás prosím, jestli byste mohl debatu nyní i ze své strany ukončit, protože eh, máme přihlášeno celkem šest řečníků, abychom se vešli a ještě potřebujeme dát prostor pro od, odpovědi na dané otázky. Já navrhuji nyní, eh, abychom dali slovo koordinátorům, kteří jsou zde tři, přihlásili se v tomto pořadí. První je Eh, paní Ležik. Prosím, eh, koordinátoři 1,5 minuty, abychom se vešli do stanoveného času. Děkuji. Já vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Nezávisle na tom, eh, jak posuzujeme principiálně rozšíření vojenské úlohy Evropské unie, měli bychom si udělat jasno, Eh, o tom, že ta koncepce PESCO, jak tady byla představena, eh, má trvale, udržit, eh, trvale, trvale změnit Evropskou unii. Já si myslím, že to je takový posun k jádrové Evropě a okrajové Evropě. A čistě z demokratických důvodů tady jako poslanci, kteří tady zastupujeme celou Evropu v principu, si musíme položit otázku, Eh, jaký vliv budou mít země, které teď nejsou členem PESCO, na vojenské projekty, které Evropskou unii budou celkově eh, eh, zásadně ovlivňovat? Jaký vliv budou mít do budoucna tedy? Prostě tady najednou se bude hovořit o spoustě věcí a nebude možné to vetovat. Kvalifikovaná většina bude stačit. Potom eh, jste říkali, eh, že je to integrační projekt. Já musím říct, že to si dokáže jenom stěží představit. Potom je tady otázka eh, kvality jednotlivých projektů. Toho jste se dotkli jenom okrajově. Říkáte, že je tady 36 návrhů. Jak to je konkrétně míněno? Jsou to, eh, je, je možné eh, vojenské, eh, jsou možné vojenské mise v rámci PESCO, například Mali, äh, ich verstehe jetzt Ihre äh, ein Wort nicht, weil ich äh, äh die Übersetzung abgeschaltet habe. Also Já jsem si teď vypla tlumočení, takže se omlouvám. A, e, takže e, otázkou je, e, jestli se plánují vojenské mise v rámci PESCO a jestli tam bude nějaké většinové rozhodování, nebo jestli bude veto. Děkuji. My jsme optimisté, když se hovoří o spolupráci mezi státy, ale je zapotřebí, abychom dodrželi rámec smlouvy a nesmí to eh, znamenat příliš vysoké výdaje. Mějme na mysli rozpočet. Vrátím se k tomu, co řekl pan Santo Pinto. My totiž jsme v nebezpečí, že bychom navýšili eh, averzi občanů vůči tomu, co dělá EU. Ehm, musím říci za Švédsko, že tam není podpora občanů k takovýmto projektům. Pokud se prohloubí eh, integrace, bude to mít i další dopad. Politické strany musí najít eh, určitou vyváženou pozici ve Švédsku, aby na jedné straně měli podporu občanů, na druhé eh, mohli eh, toto činit. Nemůžeme jednat příliš rychle, je zapotřebí ponechat členským státům prostor a čas k rozhodování. A ještě něco, což může být konec konců důležitější. Ehm, při tom srovnání eh, s eurem musím říct, že je to přesně tak. Ehm, u nás se říkalo, ano, my teď můžeme přistoupit k euru, ale kdybychom to teď řekli, mělo by to úplně stejný dopad. Euroskepse by se zvýšila obrovským způsobem. Děkuji, paní Valero. Pan eh, Carver, please. Děkuji, pane předsedo. Tak eh, tohle je můj, mé první vystoupení v tomto výboru a teď tady slyším o vojenské integraci, eh, ale eh, zatím se vojenská stanoviska ne, ne, nepřiblížila. Najednou se tady hovoří o vojenské autonomii. No politici z mé strany, britské politiky, eurokritické strany, volají na poplach, když se tady hovoří o tomto. My jsme říkali, že to evropské instituce chtějí a je to tak. Bývalý Mm, vicepremiér britský eh, Niklek eh, už hovořil o evropské armádě a dávejme si eh, pozor, tohle je, důležitá, tohle je důležitá upřímná debata. Jak tady paní Vale říkal a paní Lezing, musíme to vést mnohem otevřeněji, tuto debatu i ve členských státech a uvidíte mnohem otevřenější reakci veřejnosti na to, co se tady projednává. Já jsem byl úplně Eh, unesen eh, od, návrhem na tom, eh, že by evropská vojenská síla mohla zasáhnout v Syrii, v Mali nebo v Libii. Evropská unie, prostě, a nebylo by to jménem jednotlivých států, ale jménem Evropské unie. Eh, u nás eh, jsme se stáhli eh, z příslušného programu 42, bylo jasné, že to nemohlo fungovat. Námořní spolupráce u nás v 80. letech tam jsme s nizozemci pracovali na spolupráci s námořní pěchotou a zjistili jsme, že prostě to vedlo k mm, nesmyslným situacím, takže tohle... A teď najednou přes PESCO, o tomhle se hovořilo 20 let, ale uvědomte si, Eh, v tohle eh, úplně eh, jde proti dubnu 1949, kdy bylo vytvořeno NATO. Najednou by se tady musela změnit úplně evropská povaha a já tomu nevěřím, že by něco takového mohlo fungovat. Tři řečníci, já uzavírám tuto část diskuze, poněvadž už se nevejdeme časově do našeho programu a prosil bych eh, zbývající tři řečníky, což je pan Kenlam, paní Gomeš a e, paní Líc, aby se omezili na jednu minutu, aby nám ještě mohli odpovědět pánové. Pan Kelam, please. Thank you. Děkuji vám. Jsem velice rád, eh, Eh, řečníku, eh, za, za, za to, jak tady eh, řečníci osvětli své pozice, zejména svůj poslední řečník. Já si myslím, že je tady historická šance pohnout se v evropské obraně a PESCO tady nabízí určitou perspektivu, ale jak už bylo řečeno, nemá smysl vytvářet očekávání, když je nemůžeme naplnit. Takže je to určitý historický moment v tom smyslu, že eh, podstatná většina eh, z nás podporuje PESCO, spolupráci Evropskou obranu, ale k eh, společnému rozhodnutí rady v prosinci potřebujeme politickou vůli a právní jasnou právní situaci a konkrétní kroky, které se mají přijmout. Uh, Hovořilo se tady o, o závazcích jasných, protože tady bylo řečeno, že ty závazky mohou být tak um, obecné, že nakonec e, nic podstatného nezbyde. Vy jste hovořili o, o reformě Evropské obrané agentury. E, jak byste si to přesněji představovali, prosím? Paní Gomez. Děkuji. Děkuji vám za velice uh, laskavé eh, nastínění situace. Chci vám poděkovat za toto vysvětlení. A takto eh, syrový popis reality. Myslím, že právě to potřebujeme, protože Pesko je kapitál, eh, který by umožnil strategické autonomní kapacity, kterou Evropská unie potřebuje už kdo ví jak dlouho. A zejména v současném kontaktu kontextu a je zapotřebí to zvažovat také stavu se Spojenými státy. Já si nemyslím, že nedostatek PESCO by nám neumožnil ty předchozí mise. Protože ty eh, mise si původně přál vždycky parlament, který eh, o ně žádal, eh, například v případě Líbie kvůli bylo to kvůli rivalitě členských států a tomu, že se neschodli, jak eh, zasahovat eh, v těchto případech. Já jsem byla několikrát v Libii a mnohokrát jsem o tom hovořila. Ehm, a eh, synergii a kapacitu, kterou bychom mohli využít, se nám nepodařilo sestavit. Já eh, si nemyslím, že by inkluzivita musela stát proti té myšlence avantgardy. Myslím, že by se to obojí dalo spojit, protože vždy by mělo být možné, aby se připojili další členové, pokud si to budou přát. Podívejme na se na eh, spolupráci, eh, podívejme se na to například, jak mm, Rusko mm, posiluje svou úlohu Ehm, například eh, v případě eh, Sýrie. Já jsem byla překvapená a šokovaná, eh, když jste hovořili o Portugalsku jako o zemi, která není příliš ochotná se účastnit a ráda bych o tom věděla víc. Děkuji a nyní bych poprosil oba pány, Mauro a Santo Pinto, Ještě máme posledního, pan Líc. Omlouvám se. My name is Anna Lietz. I'm a member of the German... Já jsem jmenuji Anna Lietz. já jsem člen za sociální demokraty. Já, se, já velice děkuji za velice jasný úvod. Mám tři otázky. Můžete prosím rozvést situaci co, co myslíte tím nekoherentní eh, pozice Německa? Za druhé se chci zeptat, Když jste projednávali věc s členskými státy ohledně kybernetické bezpečnosti, co by bylo eh, dobrým ústředním bodem pro PESCO, pro všechny členské státy? Na čem se mohli shodnout? Můžete to prosím rozvést? A pak jsem se ještě chtěl zeptat, jestli eh, jaká je role Evropského parlamentu bude mít politickou podporu, jaká je zde návaznost na Evropskou radu. My jsme neslyšeli nic o tom, jaká je zde návaznost na Evropský obraný eh, program eh, Evropské komise. a Paní Lezing o tom hovořila, že Evropský parlament zde musí mít svoji roli, eh, rozhodovací pravomoc, musíme věc reformovat, pokud se na tom shodneme měli bychom se soustředit na export a rovněž také na celé uspořádání struktury. Děkuji. Děkuji dámy a pánové za vaše otázky a nyní pan Mauro a Santo Pinto. Já bych vás ráno, rád požádal, pánové, abyste oba dva se vešli do, řekněme, šesti minut, abychom mohli zakončit naši diskuzi. Děkuji. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že nemáme příliš času, nemůžeme odpovědět na konkrétní dotazy. Budeme se snažit trochu schrnout eh, témata, nicméně budeme vám následně k dispozici k přesnějším eh, odpovědem, odpovědím. Především, co se týče společné eh, obrané a bezpečnostní politiky PESCO, pro autory Lisabonské smlouvy neměla být nikdy chápána jako více národní eh, vojenská síla. Tak to nemělo být, tak to nechápali. Cílem nebylo vytvořit evropskou armádu eh, cílem bylo eh, využít na základě mezivládní činnosti ty prostředky, které jsou k dispozici. A tato autonomní kapacita je takovým tím eh, svalem, tou silou eh, paní Gomez, která by byla umožnila eh, činnost v Líbii, nicméně to se nestalo, protože některé členské státy, některé politické síly, máte úplně pravdu, když jste o tom říkala, když se jednalo o e, využití síly, tak Britanové a Fran- e, Britové a Francouzi a další o tom diskutovali a Britové nakonec řekli, my to bez Američanů zvládnout nemůžeme. Tak přesně v takovýchto situaci, e, kdy Američané nechtějí zasáhnout v první linii, dochází ke krizím a když my se ocitáme tehdy sami v té první linii, jako například v migrační krizi, tak potřebujeme mít autonomní kapacitu. Jak tuto autonomní kapacitu získat? Eh, což má být tedy eh, PESCO v té původní myšlence. Ano, jsou tu určité pozice členských států, jako tam hovořili eh, vaši kolegové. A Eh, potí spočívá v tom, že mnozí se obávají hovořit o integraci. Nikdo není ale nucen se integrovat. Já chápu, že pro některé členské státy je to tabu. A přesně z toho důvodu, přesně z tohoto důvodu nikdo nemusí se účastnit. Všichni mohou se zúčastnit, ale nikdo nemá povinnost se zúčastnit, ať už není připraven politicky, vojensky nebo finančně ale nikdo nemůže bránit eh, členskému státu, aby se účastnil. Eh, to je velice chytře vymyšlený mechanismus. Eh, je tento mechanismus, tedy PESCO Game Changer, opravdu má možnost něco změnit? Ano, protože to umožňuje takovýmto způsobem dobrovolnou integraci, ale bohužel, když se podíváte na Eh, odpověď Němců nebo Francouzů, tak uvidíte, když se hovoří o integraci, ne, jakmile hovoříte o integraci, je to jasné, ne, to dělat nebudeme. Takže my se tak trochu obáváme, že eh, všichni eh, jako chor, jako zbor říkají ano, pojďme dál, pojďme dál. A občané si přejí, abychom měli nějakou evropskou obranu, ale pak je potíž s tím, konkrétně něco udělat a celá tato věc se může změnit ve frašku. Děkujeme vám mnohokrát za eh, všechny vaše dotazy a reakce. Především vy jste se zmiňovali o, eh, o projektu jako takovém. Ano, eh, je možné Eh, projekty eh, eh, změnit. Zatím je ještě příliš záhy na to, abychom věděli, jaké projekty budou zvoleny. Pokud jsem to dobře pochopil, ohledně PESCO se ptáte, kdy by mohlo být tedy funkční. Zatím nevíme, smlouvy hovoří jasně v tom smyslu, že veškeré mise se mohou rozhodnout jednohlasně jen na Evropské radě, takže PESCO jako takové nemůže operativně působit, nemůže eh, využít eh, tedy eh, síly, které by nenesly evropský, evropskou vlajku. Ehm, jedině Evropská rada může jednohlasně rozhodnout, že se využijí evropské síly. Ehm, Veřejné mínění může reagovat negativně na další integraci v vojenské nebo obrané oblasti eh, právě proto, že eh, v některých eh, státech je vnímavost vůči těmto mm, tématům odlišná. PESCO umožňuje mm, mm, zúčastnit se buď hned nebo později, když je to umožněno tou situací státu. A tam, kde eh, například eh, hovoříte o Švédsku, která má svou eh, vlastní tedy realitu a ehm, má svou vlastní vizi ehm, své strategie, ve Francii a Itálii Naopak, e, tato spolupráce je viděna velice pozitivně, jak ukazuje mm, Eurobarometr. A společné mise jsou chápány jako pozitivní věc pro mnoho členských států. Fungování evropské obrany ve dvou rychlostech s tím, že si zachováme přitom otevřené dveře pro ty, co se zatím neúčastní, takže v té první eh, rychlostní skupině by byly ty státy, které se účastní nyní a účastní se silně, tak eh, eh, to je, to je věc, která by ukazovala se že takto se dá postupovat a že se mohou připojit, když budou moci. Nejedná se o militarizaci Evropy, jedná se o nástroj, který může kontrolovat to, jak se využívají tedy vojenské síly společně. Máme tu eh, jiný historický eh, pohled ze strany Německa a jiných států, eh, protože ti se na to dívají jako na Brusel, zatímco francouzi se na to dívají jinak, spíše z toho operativního pohledu, jak využívat cíly, které jsou k dispozici. A potom poslední úlohu, úloha Evropského parlamentu, no je škoda, že nemá úlohu, konkrétně tedy v eh, PESCO, ale Evropský parlament, mohou společně s komisí působit eh, na to, aby PESCO mohlo eh, fungovat. Děkuji všem zúčastněným za diskuzi, děkuji oběma pánům. Myslím, že ta diskuze byla extrémně zajímavá a přitažlivá ale přesto si dovoluji i nyní už ukončit, poněvadž eh, máme malé spoždění a končím tedy projednávání bodu číslo 4 a in medias res pojďme k projednávání eh, bodu číslo 5, ale předtím mě dovolte, abych se s pány nejdříve rozloučil. číslo 5 dnešního programu s dlouhým, ale snadno porozumitelným názvem Establishing the European Defence Industrial Development Program aiming at supporting the competitiveness and innovative capacity of the EU defence industry. Já poprosím nyní eh, pana Pasku, Eh, aby nám tento název rozluštil a eh, objasnil. Pane Pusku, Pasku, eh, máte slovo, prosím. My jsme se rozdělili uh, role a moc, takže já vlastně nemám, kapa- já nemám ani pravomoc vysvětlit, proč komise se rozhodla pro tak dlouhý název. Uh, tuhle pravomoc skutečně nemám, vzhledem k rozdělení moci. Ale když jde eh, o kontext obrany a tohoto průmyslu, tak eh, Evropa se dostala do okamžiku, kdy musíme bojovat o konkurenceschopnost a technologickou mm, kvalitu, která v tuto chvíli stojí před velikými otazníky a tento nástroj by měl být určitou jiskrou, která by měla eh, opět rozhořet ten oheň konkurenceschopnosti a zájmu o mm, hm, hm, hm, zachování uh, technologické kvality v Evropě. Jak už víte, existuje akční plán evropské obrany, máme Evropský obraný fond, kapitola 1, ta se týká přípravných jednání k obraně a výzkumu. My jsme o tom hlasovali a odhlasovali jsme prostředky na rok 2019 a druhá, kapa, eh, druhá kapitola ta by právě měla spadat pod tuto konkrétní iniciativu. My zde máme i paní Grostet, která je zpravodajkou za výbor ITRE. To jsou oni, právě výbor ITRE, kteří budou připravovat reakci. A budou to právě oni, kteří budou vyzváni k tomu, aby takzvaně spolu podepisovali a náš podvýbor by měl připravit své stanovisko. Asi víte, že náš harmonogram je velice náročný a musíme připravit eh, do 25. října, do konce měsíce vlastně všechny překlady. Potom do 23. listopadu budou muset všichni kolegové připravit své pozměňovací návrhy. Předpokládá se, že bychom měli mít zrychlený proces schválení, to znamená, že na začátku roku 2018, nejpozději na začátku roku 2018, bychom měli být eh, eh, připraveni a v dubnu roku 2018 by měl být návrh hotov a schválen. To znamená, že tento návrh by měl být spuštěn 1. ledna 2019. Harmonogram je opravdu velice náročný, takže já bych eh, vás chtěl všechny požádat, vážení kolegové, o spolupráci a chtěl bych, abyste pamatovali na to, jak náročný a nabitý je náš harmonogram. My máme takovou představu a všichni kolegové o tom vědí, tento plán byl už rozeslán před několika, před nějakou dobu, všichni o něm vědí a všichni jej dostali. A se budou rovněž také působit zde stínoví zpravodajové, s nimiž se těším na spolupráci. Na myšlenka je taková, že bychom se měli zaměřit na příslušné cíle a na to, Jakým způsobem by měly být tyto cíle naplňovány dle komise? Pokud byste to chtěli zasadit do širšího kontextu, tak tyto cíle jsou reagovat nebo nereagovat a do jaké míry reagovat na jednotlivé otázky principů. Například rovnost členských států je jedním z principů. Pak jsou zde další principy. A já vám uvedu příklad jsou zde velké integrační eh, hybné páky a víte, o koho mluvím, ale když eh, je srovnáme s těmi středními a menšími subjekty, tak ty velké jsou v podstatě malými a středními podniky, když, to, když udělám tuhle paralelu. Musíte tedy brát v potaz to, že když hovoříme o rovnosti, tak ji dodržujeme, byť je zde ohromný rozdíl. Jenom abych uvedl příklad. A myslím si, že asi víte, že zde bude vystávat obecná otázka. Pokud to má být jiskra, která rozhoří oheň a eh, nové konkurenceschopnosti, nastartuje motor konkurenceschopnosti, tak by ta, ten oheň neměl být až tak silný, aby motor spálil. Musí to být hebná páka, která ovšem není přemrštěna. Na to musíme pamatovat. Krom toho, krom tedy otázky rovnosti, co se týče práva, na rovnost mezi tedy jednotlivými členskými státy, se domnívám, že zde ještě další problém, který je velice citlivý a my jej budeme muset promyslet a řešit, abychom vyvážili jednotlivé cíle. A pak je zde ještě zastoupení třetích subjektů. Tedy je možné že bude, budou existovat určité produkty, které budou mít nějaký význam pro třetí subjekty v rámci nějakých komponentů a evropský průmysl bude případně schopen převzít celou výrobu. Musíme se na to zaměřit, do jaké míry je to vůbec možné a realizovatelné, budeme to muset řešit. Ale jenom jsem chtěl upozornit na to, že ta myšlenka rovnosti členských států a třetích států bude naprosto zásadní. To budeme muset velice důkladně promyslet a zvážit. Já myslím, že víte, že parlament obecně bude chtít sehrávat v obrané politice zásadní roli. tak, že Evropská unie přebírá určité funkce některých některých eh, plánů národních států, ale když jsem už hovořil o té paralele s obchodními společnostmi, no tak jde zde o evropské peníze, takže Evropská unie se k tomu musí nutně vyjadřovat, pokud do toho vkládá své peníze. A my jsme už hovořili o struktuře PESCO na začátku této debaty. A Zde jde o seskupení těch států, které mají velký zájem o vysokou angažovanost v oblasti vojenství. A nemělo by to mít žádný vliv na tu dvojroch, dvojrych, dvojrychlostní eh, Evropu. To bychom neměli vůbec sem zavádět, aby se zde docházelo k určitému vrstvení či dokonce rozlišování práv členských států to byl na začátku hlavní problém, jak toto vyřešit. Ten problém stále ještě existuje, protože zde stále existuje eh, ta určitá koncepce dvojrychlostnosti, já se osobně domnívám, že tohle není dobrý okamžik, abychom eh, zaváděli další rozdělování, naopak bychom se měli snažit o maximální jednotu. Každopádně však eh, vám musí, mohu slíbit, že na celé věci budu spolupracovat s kolegy a budu se maximálně snažit o dobré zastoupení našeho podvýboru v této důležité věci a jsem moc rád, že Autorka zprávy za výbor ITRE je mezi námi dnes v sále a slibuji, že v rámci jejího úsilí budeme maximálně nápomocně. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Dobré dopoledne. Já se omlouvám, že jsem musela vynechat docela důležitá témata na pořadu jednání. Já vám slibuji, že se k tomu ještě vrátím potom po skončení tohoto bodu a po další zprávě. A v tuto chvíli bych už ráda dala slovo zástupci hlavního výboru, respektive paní, zástupkyni paní Kresto. Prosím, máte slovo. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Chci vám poděkovat za udělené slovo. Je pravda, že pro mě je důležité Eh, abych si vás především vyslechla, protože to je pro mě opravdu významné, že můžu slyšet, co eh, jsou vaše názory ve výboru eh, sede a mm, Jde nám o to, abychom dobře spolupracovali. Tato zpráva, pro kterou já jsem byla jmenována v ITRE zpravodajkou, se vás hodně týká. Týká se částečně i rozpočtového výboru a společně s našimi kolegy, mm, Eh, i z toho dalšího výboru, tedy z Buč, eh, chci eh, sestavit tuto zprávu, aby tento program byl skutečně úspěšný. Je totiž zásadní pro to, co se brdí po roce 2020, je to důležité i s na další finanční rámec. Chceme skutečně a jakou chceme naši společnou obranu? Děkuji eh, vašemu eh, zpravodaji za vysvětlení obecného kontextu celé zprávy. Eh, pro mne tu jsou dva hlavní cíle, které nás mají vést. Na jedné straně strategická autonomie Evropské unie. Vy hm, víte, hm, že se že tu celá řada kontextů mezinárodních, o tom nemusíme vést politickou diskuzi, máme určité povinnosti Eh, na to vůči to je to komplementární eh, eh, a je tedy o doplnění toho transatlantické rámce, není tam nic rozporuplného s našimi závazky vůči NATO. K tomu, co už bylo eh, eh, řečeno, si dole, že se jedná o posílení eh, průmyslové a technologické základny EU, protože zapotřebí poskytovat nezbytné vybavení ozbrojeným silám. A samozřejmě, že není tedy řešením nakupovat mimo EU, a především je za, jde o to, abychom zvládli eh, technologii a daně eh, a údaje. A eh, to právě vytváří naši autonomii v těchto oblastech. To, že budeme vyrábět eh, pro naše ozbrojené eh, složky jejich eh, zařízení a vybavení, zároveň posiluje naši eh, Eh, hospodářskou eh, situaci a to má eh, samozřejmě i výsledky v členských státech a o to mi také jde. Ehm, každý členský stát, pokud se ho týká tento program, ať je to velký nebo malý stát, ehm, je pravda, že, že rada o tom diskutuje a je zapotřebí, aby každý členský stát, který měl příležitost se účastnit tohoto programu, týká se to i malých a středních eh, podniků, eh, které už teď jsou subdodavateli pro velké eh, průmyslové firmy v Evropě. Takže je tam již teď hodně malých a středních podniků, ale je zapotřebí zajistit to, že v jednotlivých členských státech tyto malé a střední podniky budou schopny využívat spolupráce na těchto programech. Nám toto tedy bude umožňovat využívat řádně technologie, které jsou navíc citlivé, protože jsou využívány v oblasti vojenství, takže to nemusím nikomu z vás vysvětlovat. Je tu několik důležitých bodů, o kterých už jste se také zmiňovali. Je to tedy na jedné straně malé střední podniky, potom řízení toho programu, aby členské státy mohly mm, k němu přistupovat. Eh, samozřejmě je to obrana, takže členské státy zde mají suverenitu, kterou je zapotřebí respektovat a je naprosto nutné zajistit, že členské státy budou mít své místo v, té, v tomto řízení zaručeném ze strany Evropské komise. Eh, takže na jedné straně je tu komitologie Evropské komise, eh, která spolupracuje s jednotlivými členskými státy. Takže je zapotřebí toto jasně eh, stanovit a artikulovat. Co se týká eh, přípustnosti nebo způsobilosti, jsou tu kritéria, už budu končit, paní předsedkyně, máme na kritéria 50 eh, evropského scénáře pro evropské podniky. O tom se hodně diskutovalo, jak mezi podniky, tak na radě protože stejně jako u všech eh, kritérií eh, jsou to určité výhody a určité nevýhody, protože někdy eh, příliš rigidní kritéria komplikují věci a náš parlament bude samozřejmě usilovat o to, aby naše financování zůstalo v Evropě, abychom nefinancovali produkci, která se odehrává ve Spojených státech, ale zase dobře víme, že velké podniky na druhé straně mají prospěch s partnerství se třetími státy. Takže i tam musíme najít eh, nějaké znění textu, které nám bude umožňovat, abychom toto všechno sladili se zájmy EU. Eh, co se týče dalšího harmonogramu, máte úplně eh, pravdu, je to jasné. Já na vás všechny chci apelovat, protože je to naléhavé téma, jsou to určité finance, které Evropská komise už na to e, určuje na rok 2019-2020, aby tento program mohl být tedy podpořen, aby mohl být realizován, aby se skutečně mohl rozvíjet pro, dal, e, pro vytváření dalšího finančního rámce. Ehm, musíme jednat. Já si myslím, že všichni společně inteligentním způsobem budeme schopni ehm, sestavit text, který bude účinný, efektivní. A ještě jednou vám děkuji. Mnohokrát děkuji, eh, paní kolegyně, za toto komplexní prohlášení. Vážení kolegové, bohužel budu eh, vás musel omezovat, pokud je o řečnickou dobu. Prosím, eh, Omezte se na dvě minuty. Nechci být příliš drsná, ale pokuste se, prosím, dodržet toto. A teď nejdřív poprosím, aby se vzal slovo a zástupce EPP, pan Zdrojevský. Děkuji. Já bych e, především upozornil na to, že všechno, o čem tady hovoříme, e, už se svým způsobem e, děje. Máme tady eh, tři perspektivy 2016 až 2020, 2019 až 2020 a potom 2021 až 2027. Mluvíme tady o velkých finančních částkách. Eh, celý ten rozpočet v nadcházejícím eh, víceletém rámci je 10,5 miliardy eur. A to i s tím výzkumným rozpočtem, takže eh, nám musí být jasné, jak velký je to úkol, jak velké jsou to peníze a také jak velká eh, zatím je odpovědnost. Jak říkám, eh, správně se zaměřujeme tímto směrem, protože musíme snížit náklady, za druhé musíme udržet v Evropě obranou výrobu, za třetí, za, za, za třetí zvýšit efektivitu, za čtvrté zvýšit jakost, potom také zvýšit eh, eh, cesty spolupráce, díky nimž eh, ta efektivita a kvalita budou zaručené. A na druhou stranu musíme také pamatovat na to, že tady hovoříme o o e, mezení vnitřní nesmyslné konkurence. Na to chci upozornit, protože z, jednu strany, z jedné strany tady máme konkrétní příklady toho, kdy e, je tady e, příliš mnoho míst výroby téhož obraného produktu v Evropě. A na druhou stranu je nám jasné, že přílišné zasahování, přílišné omezování konkurence, konkurence, eh, konkurence může eh, vést k opačnému efektu, takže musíme tady postupovat eh, velice delikátně. Potom je tady také důležitý způsob řízení těch projektů je třeba zaměřit se na kvalitu řízení těch projektů, aby se mohli zúčastnit všichni, kdo se chtějí účastnit. A musíme pamatovat na to, že tady nemůžou být výluky z těch programů. Na to jsem chtěl také upozornit. Děkuji. Děkuji vám a teď stínový zpravodaj za ALDE, pan Radoš. Děkuji vám, paní předsedkyně. Po uh, druhé sérii eh, dokumentů eh, z Rady parlamentu a z komise. Teď máme první legislativní návrh, eh, kterým se EU staví k evropské obrané a bezpečnostní politice a možná, že to je začátek něčeho nového, o čem tady hovořil pan Pasko. Ale tento začátek, tento legislativní akt je opravdu velmi omezený, pokud jde o finanční tedy eh, vybavení a, a mm, já si říkám, jestli vůbec eh, tímto způsobem nějak můžeme nasměrovat evropskou obranou politiku eh, tak, jak jsme si přáli v těch dokumentech, které jsem zmínil už v roce 2008, Evropská obranná agentura stanovila cíle v oblasti eh, obrané spolupráce mezi evropskými eh, zeměmi, v eh, oblasti společného zadávání zakázek a výzkumu, než by ty cíle nebyly naplňovány v posledních deseti letech, ale spíš se zdá, že stav obrané spolupráce je teď ještě horší než před deseti lety. Proto je tento dokument velice důležitý. Už jsme tady hovořili o určitých nejasnostech Mm, při té možné strukturované stále spolupráci, potom se tady hovořilo o spolupráci eh, obraných agentur. To jsou všechno velké eh, projekty. I ta obraná koordinace, ale eh, je podstatné, aby tenhle projekt se Eh, opravdu eh, eh, spojoval s tou stálou trvalou spolupráci, strukturovanou spoluprací. Takže děkuji mnohokrát panu Paskovi. Jedná se o velmi významný pokrok a já jako stínový zpravodaj určitě se pokusím vám pomoci ve vaší práci. Děkuji. Děkuji vám. A teď zaguje paní Lézink. Mnohokrát děkuji naše frakce považuje eh, za eh, trvale neopodstatněné mm, eh, pro tento článek, pro tento pro tu spolupráci používat článek 175 jako právní základ. Odborníci říkají, že jde o zlepšení vojenských kapacit Evropské unie, pan Pasku, eh, říká znovu, že eh, cílem je strategická spolupráce a tak dále. Takže eh, já si myslím, že tady je spíš jde spíše o článek 41, který naopak zapovídá použití společných zdrojů. Jak bych eh, panu zpravodaji Paskovi, aby eh, se eh, znovu zabýval definicí toho definicí cílů v tom nařízení. Pan Radoš tady hovořil o zapojení PESCO. No, znovu mě napadá otázka k tomu v nařízení a, a doprovodným dokumentům. Tam jde o to, aby se přednostně financovaly projekty PESCO. Co to znamená? To mi je nejasné. Že nej, znamená to, že nejdřív se e, budou financovat všechny projekty PESCO a, a ty ostatní projekty vyjdou na prázdno. Co to znamená, e, pokud jde o, o rovnost? Co to e, znamená, o, o, pokud jde tedy o zásadu rovnosti? A ještě na to navážu. Jde o obrovské eh, peníze, 10,5 milionů eur. Čili jaký je tady vztah mezi projekty eh, PESCO a těmi ostatními? Děkuji vám. A teď za zelené paní Bodil Valero. Tak så mycket. Jag sa tidigare att eh, vi gröna är för samarbete mellan medlemsländerna. Děkuji. Co se týče spolupráce mezi členskými státy, my jsme proti takovémuto návrhu nařízení, eh, tak jak jej před sebou dnes vidíme. Už jsme hovořili o spolupráci po mnoho let eh, v různých eh, oblastech, ale nic se neděje. V tom spočívá ten problém. Co se týče právního základu, je důležité o něm diskutovat, protože podle mého není zde správně stanovený eh, právní základ. Mezinárodní eh, konkurence a eh, umožení hospodářské soutěže nebo zlepšení, to by nemělo být právním základem pro obraný průmysl ano, v případě e, války, ale teď máme nadměrnou kapacitu v e, Evropě e, v oblasti obrany a my tuto kapacitu musíme snižovat a produkovat jen to, co potřebujeme. Na druhé straně, abychom nebyli tedy závislí na jiných státech, třetích státech, které nakupují naše výrobky v Eh, ve zbrojském průmyslu. Vytváření pracovních míst tady, tady nemá být eh, použito ani ta hospodářská soutěž. Když prodáváme zbraně Saudské Arábie nebo jiným státům, eh, to je zásadní otázka, stejně jako je zásadní otázka rozpočtová. My jsme proti návrhu, který před námi leží 145 milionů eur na propojení Evropy, nástroj propojení Evropy, to je rozpočtová položka, která eh, posiluje udržitelný rozvoj a má chránit životní prostředí. Ta, takováto rozpočtová položka se přece nehodí pro e, tuto příležitost. E, my eh, tedy, jak jsem říkala, musíme snižovat naši nadměrnou kapacitu a ten právní základ myslím, že nevhodný. Děkuji vám. A teď eh, paní Můdy. Já vám mnohokrát děkuji. A děkuji eh, zpravodajům za jejich práci. Konkrétně jsem chtěla zareagovat na kolegu, eh, který je zpravodajem našeho výboru, eh, když říkal, eh, když hovořil o dohledu parlamentu nad úrovní financování, je opravdu důležité, že když se tohle bude rozvíjet tak, aby tady byl silný parlamentní dohled nad těmito evropskými financemi. Potom další důležitá věc eh, v souvislosti s evropským rozpočtem se týká přidané hodnoty. Opravdu musíme tady vidět nějakou přidanou hodnotu v důsledku eh, těchto eh, výdajů. Musíme se tedy vyhnout tomu, abychom se Eh, příliš zasekli eh, při eh, dosahování té přidané hodnoty a chtěli to nějak komplikovat. Pokud jde o ty cíle, těch 50% například, to může vlastně odsát energii z, těch, z té naší celkové činnosti. Můžeme se na to najednou začít zaměřovat a nebudeme se zabývat už tím, eh, čeho můžeme dosáhnout tím celým projektem. Takže těch 50% eh, může vlastně eh, působit kontraproduktivně proti tomu, abychom vybudovali kapacitu. Budeme se zabývat kapacitním výsledkem a, a v, prostě příliš se zasekneme na těch jednotlivých cílích. Děkuji, pan Galer. Děkuji, paní předsedkyně. děkuji eh, za eh, přednášku, eh, tedy, tedy za příspěvky z pravodajů a, a také za příspěvky z rozpočtového výboru. Já si myslím, že si musíme udělat jasno ohledně nadcházejících věcí. Právě proto, že právním základem je článek 137, který zde byl spochybňován. Já si myslím, že to je dobrý právní základ. No, ale chtěl bych jej eh, zlepšit. Bychom se vyrovnali s tou kritikou. Jako politický právní základ bychom přesto měli použít článek 2.4 eh, smlouvy. Protože eh, tam ta kompetence za obranu je jasně vepsána. Čili právní základ 173, pardon, a potom 2.4. Eh, Můžeme se o tom znovu eh, pobavit. Doufám, eh, že se nám to podaří dosáhnout nějakého výsledku tady. Pokud jde o rozpravu na radě, kde bychom také chtěli co nejširší podporu, tak je důležité, aby malé a střední podniky se na to mohli, účast, eh, se na to mohli účastnit i v přeshraničním kontextu. Problematické všem je, že eh, některé eh, členské státy tu účast třetích zemí opravdu silně při, protlačují Norska a Británie a USA. No tak to je možné, ale jenom když budeme chránit peníze našich daňových poplatníků a, a naše eh, tajné technologické poznatky. Musíme se vyhnout scénáři, kdy eh, bychom eh, svým budoucím konkurentům na globálních trzích tady poskytli takové spolufinancování. A já si myslím, že se také musíme zaměřit na excelenci, na dokonalost. A potom Eh, systém řízení, jakou roli bude mít EDA, eh, jak tady eh, bude působit komitologie. To jsou věci, které si musíme vyjasnit IPR, pokud, jestli Evropská unie ta práva na, by, by měla požadovat práva na tom, co se objeví a tak dále. Děkuji pan Carver za e FDD. Děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu uh, hovořit příliš dlouze, protože chci ušetřit čas a hodně už toho řekli kolegové. Jenom chci navázat na to, co se zde říkalo o, té minimál, o to minimální podílu 15%. Zde hovoříme o beraném průmyslu, což je skutečně globální průmysl. A uh, v reálu to funguje, takže se nedovedu představit, jak by něco takového mohlo vůbec fungovat. Zde hovoříme o spoustě společností, nejenom o malých a středních podnicích, které mají pracovní vztahy s velkými podniky, ale zde jsou návaznosti, propojenosti, propojenosti, propojenosti. Já si prostě nedovedu představit, jak by takovýto návrh mohl fungovat. A nedovedu si představit, jak to zařídit. A ukazuje to, že protekcionismus Evropské unie zkrátka je, jaký je. Myslím si, že se na to budeme muset zaměřit ještě více, jakmile se bude ta debata dále rozvíjet. Děkuji. Děkuji, děkuji. Eh, hlavně za to, že se podařilo dodržet čas a za SAD pan Líc, prosím, máte slovo. Děkuji zpravodaji za nastínění celkového obrázku že bychom se měli vyvarovat toho, že by ta jiskra mohla opravdu zapálit celý motor. A já jsem součástí SAD a zabývám se otázkou vojenských komponentů. A mohu zde jasně říci, že nám jde o to, abychom byli tím, který se ujme eh, té naprosto té pilotní role v tomto automobilu, které, který chráníme, jehož motor chráníme, aby ta jiskra zažehla konkurenceschopnost, nikoli však, aby zničila motor samotný. A když jsme se eh, zaměřili na situaci, o kterém hovořili kolegové, eh, když jsme hovořili o exportní politice, musíme naplňovat podmínky, jak, jak si to představujeme. Pan Gala upozorňoval na to, že se musíme soustředit na výsledek a na to se chci soustředit i já, na export. My jako Evropský parlament zde sehráváme jakou roli? Členské státy žádají rozpočet, ale potom je otázka, kdo exportuje kam, kdo zachovává kterou svrchovanost. A myslím si, že na to navazoval i zpravodaj. Já nechci ohrozit svrchovanost členských států, ale oni chtějí od nás rozpočet a potom nemáme mít žádný vliv na uh, jejich export, to přece musíme projednat a vyjednat. Možná by muselo dojít dokonce i eh, ke změně smlouvy. Já si myslím, že bychom měli zažehnout tu jiskru, ale dbát také na to, aby se ten, ta forma a typ automobilu dále rozvíjely. Já si myslím, že bychom měli pamatovat na systém přeměny. Máme zde dvě kapitoly, jednak výzkum a jednak kapacita. Ale možná je zde ještě třetí kapitola a to je taková jakási přeměna. A já v to hrozně věřím. Já jsem velice stručně ho- hovořil s panem Junkrem, on se mnou souhlasil, protože pokud nebudete schopni tyto kapacity eh, seskupit a sdílet v rámci jednotlivých zemí, tak se nám nepodaří do určitých zemí vůbec dostat. Nebudeme schopni ten další krok kupředu udělat nebudeme schopni se ujmout své odpovědnosti, nebudeme schopni ani zachovat svoji konkurenceschopnost a dokonce nebudeme schopni ani Eh, umožnit našemu eh, sektoru, aby se rozvíjel do těch jednotlivých zemí, aby rozšiřoval svůj export komplexním způsobem tak, jako by měl eh, na tomto mírovém kontinentu. Děkuji, děkuji vám, pane a kolego, a tím ukončuji debatu. První výměnu názoru a v tuto chvíli dám vám slovo panu Pasku, aby se znovu ujal slova. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji za návrhy a náměty které v diskuzi samé zazněly. Já si myslím, že víte, že, a já na to poukážu hned na začátku, že se jedná o pilotní projekt. Musíme teprve zjistit, jakým způsobem bude fungovat, musíme některé věci upravit, korigovat, uvidíme. Uvidíme, zda bude možné věc dále rozvíjet a rozpracovávat, do jaké míry to uvidíme, kdy i to uvidíme. Zkrátka musíme počkat Není to nějaké rozhodnutí provést militarizaci Evropy. To vůbec ne. Není to nic jako rozhodnutí snad zahájit válku. Vůbec ne. Já myslím, že víte, ať už jsme z jakékoliv politické strany, tak všichni se shodneme na jedné věci. Musíme chránit naše občany. Evropští občané mají právo být chráněni. Máme zde na jedné straně NATO, ale je zde i na druhé straně Evropská unie, která musí sehrávat tuto roli. A proto pokud já rezignuji na svoji schopnost vytvářet nástroje, které budou chránit mě samého, tak potom musím záviset na někom dalším. A to zničí a pošlape moji autonomii a autonomii zde myslím schopnost chránit sám sebe. Já si myslím, že právě na to bychom měli pamatovat a měli bychom se zamyslet nad tím, že zde nejde o nic jiného než to, že komise říká, podívejte se, máme zde určité prostředky, k těm prostředkům máte přístup za těch podmínek, že splníte ta a ta kritéria. Ta kritéria bychom nadefinovali spolu s komisí, komise předlažila určitý návrh, my budeme mít vlastní návrh a nakonec vypracujeme společně s komisí kompromis. Není to něco, jako že někomu něco nutíme. My se nesnažíme někomu vnutit to a tohle. Tohle všechno bude záviset na zájmu jednotlivých zúčastněných subjektů, které se případně zapojí do programu nebo nikoli. A paní Moody má pravdu. Ta, ta kapacita jako taková zde určitě existují záležitosti, které nebudou mít nárok na financování, ale pak zde budou určité oblasti, které právě budou mít možnost eh, znést určité nároky a my musíme jenom nadefinovat příslušné kapacity. My tedy nebudeme rozprostírat všechno, co se nám dostane do ruky a potom jenom žádat o financování jednotlivých záležitostí. Na to je třeba pamatovat, že takhle to není. A také se domnívám, že v samém závěru uvidíme, stejně jako u Evropského obraného výzkumu, jaké máme skutečně projekty, do jaké míry jsme členské státy přiměli k tomu, aby se skupily projekty a pak je sdíleli. Možná můžeme říci, že v obraném průmyslu je vždycky jedním z cílů to vytipovat, co je potřeba udělat a že někdo má svůj vojenský průmysl, jak si ukončit a předělat na něco jiného. To nejde. Tohle nejde. I pokud bychom jim dali nějaké prostředky, tak věřte mi, že politicky je to naprosto nemožné někoho přimět k jakékoliv přeměně vojenského uh, rezortu. Uvidíte, že to tak nakonec bude. Za pár let uvidíme, jestli jsme měli pravdu nebo neměli. A já se domnívám, že jako vždy je to o detailech Jde o diskuzi s komisí, s komisaře a můj dojem z těchto debat zatím je takový, že zde existuje opravdový zájem reagovat na, říkáme tomu, obavy. Zda se nám podaří najít správnou odpověď. A to není něco takové, jako že jim řekneme, no my je přechytračíme a uděláme to a tohle. O to vůbec nejde. Je to nebo měl by to být základ dobré spolupráce do budoucna. Děkuji. Já děkuji, pane Pásku, a v tuto chvíli přichází na řadu oznámení o tom, kdy se bude jednat příště, a to bude 22. října, pokud si vzpomínám dobře. Je tam trošku jedna záludnost, protože Pozněcí návrhy máte předložit do 25. To znamená, že budete mít trošku času ještě po zasedání samotném. Každopádně však děkuji za rozpravu a těším se, že o věci budeme hovořit příště. Ještě než se dostaneme k dalšímu tématu, tak jsem vám slíbila, že vám dovysvětlím téma, které již na programu této schůze zaznělo. A konkrétně jde o smlouvu s OSN o zákazu jaderných zbraní. Vážení kolegové, v prvé řadě dovolte mi říci, že v prvé řadě musím říci něco, co je naprosto samozřejmé. Já má, chovám velikou úctu k OSN a samozřejmě k rozhodnutím výboru Nobelové ceny Laura, k laurátům Nobelové ceny míru. Ovšem, tento bod byl zařazen na pořád jednání z mého podnětu, z mého osobního podnětu. A to proto, že jsem zaznamenala tento důležitý bod a zjistila jsem, že k němu existuje celá řada stanovisek. Zjistila jsem, že vždycky se snažím o to, aby tento výbor jednal o těch pravých bodech a abychom zde měli zastoupeny různé názory. Aby zde existovala a byla zastoupena tato pestrost závěru. Já vás chci upozornit, že všechny jaderné velmoci se zdržely podepsání této smlouvy a já jsem se rozhodla, že zde se pokusím o určitou vyvážnost a že pozvu nejprve nejvyšší možný hlas na půdě Evropské unie, že pozvu hlavního poradce a, a zvláštního zmocněnce pro tuto otázku šíření zbraní a Eh, odzbrojení v rámci vnější služby. Pak zde bude pan Lori Keen, což je šéf eh, kontaktní kanceláře zde v Bruselu. Je to kontaktní kancelář OSN, to znamená, že kolega nám nastění stanovisko OSN. A předpokládám, že ještě zde zazní oficiální názor další strany. A samozřejmě my všechny tyto zprávy zapracujeme eh, v budoucnu. Ano, já jsem zaznamenala určité argumenty v e-mailech, když jsem rozesílala toto stanovisko, že zde máme ještě další body na pana Jence Stoltenberga, generálního tajemníka, samozřejmě, ale nemusíme tyto, tyto body brát v potaz. Znamená to zkrátka, že situace je v tuto chvíli eh, slabě řečeno citlivá. Existuje zde totiž nastavená oficiální spolupráce, pokud jde o společné prohlášení, které bylo učiněno a pak zde máme následné prohlášení nejvyšší eh, představitelky místo předsedkyně komise, což je nejvyšší možná úroveň samozřejmě spolupráce. Je to její spolupráce s panem Stoltenbergem. A pokud bychom opomenuli jeho stanovisko, které zaznělo po oznámení výboru Nobelové ceny, tak eh, si musíme uvědomit, že většina našich členských zemí jsou členy NATO a nikoli výboru pro Nobelovou cenu. Takže prosím, mm, vemte si něco z mé zkušenosti. Já jsem v oblasti zahraničních věcí po 37 let a já se opravdu snažím to být objektivní. Snažím se o vyváženost, snažím se o to, aby zde zazněly všechna stanoviska, všechny strany měly možnost se vyjádřit. Snažím se o to, aby ta už tak složitá situace byla trochu zmírněna co se týče laureátu Nobelové ceny míru, co se týče určitých tlaků, je to opravdu složité. Víte, že já patřím k těm zemím, která by byla přímo v ohrožení jednou z velmocí. A existují zde neustále možnosti případného jaderného útoku. A s takovými velmocemi nejednáme způsobem, jako je jednostranné odzbrojení. Já se snažím o objektivitu, snažím se o to být spravedlivá a snažím se o to, aby každý měl prostor se vyslovit. A zároveň se snažím o to, abyste byli všichni náležitě informováni. A měli jste možnost se oficiálně vyjádřit a měli jste možnost všechna oficiální stanoviska i dostat uvidíme. My předpokládáme, že Příště se bude jednat o konkrétních, případně obecných záležitostech, ale rovněž také eh, budeme určitě navazovat na téma jaderného odzbrojení, to nepochybně ano. A potom to prohlášení už bohužel nemáme čas na debatu, omlouvám se. My si to potom probereme mezi koordinátory, buď písemně, nebo se k tomu dostaneme v rozšířeném předsednictvu. Teď už začneme další téma, dostáváme se k dalšímu bodu, což je zvážení výroční zprávy společné bezpečnosti a obrané politiky. Měli bychom probrat jednotlivé pozněcí návrhy. S panem zpravodajem je pan Galer. Máte slovo, pane Galere, prosím. And still I'm not happy with the... a a, a já jsem pořád nespokojen eh, s tím, jak eh, jsme eh, se postali k této otázce, takže myslím, že na koordinátorech si to drsně vyříkáme. Dobře. Každopádně děkuji, vážení kolegové. Já jsem letošní zpravodaj k výroční zprávě CSDP. Ještě než se dostanu do podrobností, a k tomu, jak vnímám pozměňovací návrhy, tak eh, tady mám několik obecných eh, připomínek. Ta eh, zpráva přichází ve chvíli, kdy ten vnější rozměr CSDP se vyznačuje civilními i vojenskými misemi v zahraničí a my jsme v rámci toho návrhu se snažili přijmout první krok k tomu, abychom naznačili, že ta vnitřní dimenze CSDP znamená že používáme eh, průmyslovou a výzkumnou politiku eh, k eh, podnicení programu zbrojní spolupráce mezi členskými státy. Pokud jde o, to, o ten vnitřní rozměr, tak tam testujeme ty pilotní projekty obraného výzkumu, projekty PEP e a jako spoluzákonodárci sledujeme to téma, které eh, právě eh, předložil kolega Pasku. Pokud jde o tu zkušební fázi, tak eh, proč se snažíme zapojit EU do obrany? Chceme, aby naše armády měly lepší výbavu, aby se zvýšila jejich interoperabilita, aby se zvýšila interoperabilita našich sil. Za druhé eh, se snažíme, aby eh, EU byla zapojená do eh, zvýšení naší strategické autonomie a také do posílení naší průmyslové obrané základny. A ve svém návrhu také vyzývám k definici strategické autonomie, která je, myslím, základem pro společné pochopení budoucí cesty evropské obrany. K těm pozměňovacím návrhům samotným dostali jsme jich dohromady 286 Sám jsem eh, předložil 25 eh, aktualizovaných a kromě toho eh, jsem tam dal ještě některé další, které byly reakcí na první výměnu názoru, kde byl to mé stanovisko. Pokud jde o výměnu názoru, tak, nebo možné kompromisy, tak jsem si jistý, že s hlavními politickými frakcemi najdeme eh, schodu. Eh. Vidím, že konsenzus se objevuje v závislosti na eh, společné výzvě eh, v parlamentu eh, na vytvoření Evropské obrané unie za lepšího použití ustanovení Lisabonské smlouvy k společné obraně a k také podpoře obraných programů s evropskými nástroji a prostředky. Těším se na nadcházející debatu a, a také na setkání se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji vám. Pan Bostináru je stínový zpravodaj. Děkuji vám. Jako jeden ze stínových zpravodajů z SAD bych eh, velice rád přivítal eh, ten návrh eh, pana zpravodaje Galera a to včetně jeho připravenosti přijmout ty naše připomínky k jeho zprávě. Jsem velice spokojen s tím návrhem, bych řekl a vím, eh, že se dneska uvidíme v jednu hodinu, abychom a nějak ukončili vyjednávání, tak eh, jsem si jistý, že ten výsledek bude nejenom brát v úvahu naše příspěvky od jednotlivých frakcí, ale také <clears throat> přispěje k širší politické podpoře pro takovou základní věc eh, v dnešní době a také to bude eh, příspěvek k budoucnosti Evropské obrané spolupráce do budoucna. Ještě jednou děkuji zpravodaji za eh, velice vstřícné stanovisko vůči sněmovým zpravodajům. Děkuji. Děkuji vám. Vím, že máte, vy jste takový spolustínový zpravodové za SAD, takže ještě dám slovo panu Piculovi. Děkuji, paní předsedkyně. Tak Děkuji kolegovi Gálerovi eh, za jeho dobrou návrhu, eh, za jeho návrh. Eh, první zasedání sněmových zpravodajů bude dneska, takže se zaměřím na některé obecné věci a potom to můžeme doladit na tomto zasedání. Musíme uvítat ten zásadní pokrok učinění za poslední rok v oblasti společné obrany bezpečnostní politiky, včetně viditelného pokroku při vytváření silnější evropské obrany od přijetí Evropské obrané strategie v červenci minulého roku návrhy na Evropský obraný fond a navýšení přípravných e, akcí a také legislativní e, návrh pro Evropský e, obraný program jsou jenom některé příklady. Bylo na čase, aby se obrana stala tématem na evropské agendě. Nejkontroverznější otázkou zůstává takové generální ředitelství pro obranu. Řada eh, kolegů eh, z různých frakcí je proti a, a mm, nepřijímají v eh, žádosti o TSČ e v tomto směru. Uvidíme, jak to půjde dnes. Také se musíme zaměřit na ehm, formulaci, která popisuje naše stávající a budoucí vztahy se strategickými partnery Spojené státy, Británie a NATO. Eh, jako poslední bych řekl, že eh, plně věřím v politiku rozšiřování, co by velmi dobrý nástroj pro eh, posilování bezpečnosti a zvyšování odolnosti daných zemí v rámci důvěryhodného přístupového procesu založeného na spravedlnosti a podmínka a podmíněnosti. Můžeme to později rozvést podrobněji. Děkuji. Já také děkuji a teď pan Radoš. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. U prvom razmatranju... Děkuji vám, paní předsedkyně. Po prvním čtení eh, tohoto návrhu zprávy jsem zdůrazňoval, že zapotřebí aktualizovat eh, text a že se musíme zabývat těmi nejaktuálnějšími tématy v Evropě a ve společné bezpečnostní obranné politice. Pan zpravodaj přijal celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsme navrhli a myslím si, že některá témata na druhé straně v této zprávě jsou poněkud rozmělněna. Neměli bychom ztrácet mm, z našeho eh, pohledu to, co je důležité, a například měli bychom mít skutečný rozpočet pro evropskou obranu. E, financování e, agentury pro obranu a měli bychom také se zabývat i právními otázkami, které s tím souvisejí. Například e, na tomto se uvidí, zda budeme schopni jako Evropská unie významným způsobem pokročit v naší společné bezpečnostní zahraniční politice. A to je tedy ve smyslu našich návrhů. Děkuji, paní Sabin Lezing. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, tady na začátku eh, chtěla, protože tady zatím nebyla příležitost, ještě zdůraznit, že eh, s tím postupem, pokud jde o jedné odzbrojení, nesouhlasím a doufám, že na koordinátorech e, to nejenom probereme, ale také najdeme e, pro to řešení. Dobrá, k té zprávě samotné. Pane Galere, vy jste říkal, že byste e, rád konkretizoval pojem strategické autonomie Evropské unie. Zároveň jste se odkázal na odka- zprávu o strategické autonomii vždycky eh, v té své svojí zprávě. A já si myslím, eh, že dobře definujete, eh, co vy tím chápete. Vy pod tím chápete jasný zbrojní kurz, další militarizaci Evropské unie a tak dále a tak dále. Nemusím to celé podrobně rozvádět. Pan Radoš říkal, že, to, že je tady třeba klasického obraného rozpočtu. A i tady je jasné zcela jasné, e, o co jde. A já jako předtím říkáme, e, že e, článek 41.2 Lisabonské smlouvy tohle neumožňuje. Každopádně GUE NGL odmítá jakýkoliv další vojenský rozvoj evropské společné obrané politiky ta globální strategie PESCO, princip, princip koncenzu v, odbourává v politice a to, tedy v obrané politice a to není dobře. Čili my tady těžko můžeme ty naše pozměňovací návrhy zahrnout do kompromisu. My tady nevidíme žádnou perspektivu, pokud jde o vyjednávání mezi stínovými zpravodaji a proto už teď eh, můžeme předpovídat, že budeme odmítat tuto zprávu a a proto eh, starým osvědčeným eh, způsobem podáme zprávu menšinovou. Děkuji. Děkuji, paní Bodol Valero. Tak se mycket. Děkuji, tänker också att vi Děkuji vám. Budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích a kompromisech na eh, zasedání stínových zpravodajů. Eh, celá řada našich návrhů byla již přijata, doufám, že další ještě přijaty budou. Eh, to, co nám chybí v této zprávě, je, že potřebujeme mít scénář do budoucnosti. Nejen co se týče toho, co říkal pan Radoš, musíme myslet do budoucnosti a mít jasno v tom, jak naše vojenské zásahy ehm, budou eh, v souladu například eh, s článkem 43.2 Lisabonské smlouvy. Chceme mít jasné scénáře. Některé věci mě překvapují, například to, co se týče financí, tam my se musíme podívat úplně jinak na způsoby financování této politiky. Tam máme úplně jiný názor než pan zpravodaj. Co se financování tí, týče, když se poskytují evropské prostředky eh, na obranu, tak už v minulosti jsme učinili chyby. A Řada prostředků je navržena tak, že se um, odebírají zdroje jiným sektorům, které jsou velice důležité. Například my musíme bojovat proti klimatickým změnám, musíme eh, posilovat eh, alternativní eh, energetické zdroje a peníze z těchto oblastí by se neměly přesouvat do eh, obrany. Podle mého bychom měli usilovat o to, aby evropský obranný sektor byl efektivnější. Jak je možné, že členské státy mají 40 eh, navíc z každého dolaru zatímco my máme jen 15% návratnost. To je věc, kterou musíme řešit. Nemůžeme si jen tak hrát eh, s penězi daňových poplatníků a mrhat jimi. Musíme eh, šetřit díky lepší spolupráci, protože tak by se nám podařilo ušetřit mnoho eur každý rok. A to, čemu se říká generální ředitelství pro obranu, mm, co, co to vlastně je, jakou to má přenou hodnotu. Thank you, Mrs. Claire Moody. Děkuji, paní Claire Moody. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji a také stínovým zpravodajům za jejich práci. Vím, že ta zpráva leží v bezpečných rukou. Chci se zmínit jen o dvou eh, věcech. Eh, už se o nich i hovořilo, jedná se o strategických partnerech. A my víme, že nám jde v této věci právě o zajištění bezpečnosti v budoucnosti našich eh, občanů. A o to usilujeme a v důsledku toho No, mohu říct, ne tedy úplně z perspektivy Velké Británie, ale je zapotřebí mít hlubší a silnější eh, vztahy v těchto věcech. A za druhé, eh, chci hovořit o změně podstaty hrozeb, kterým eh, čelíme. Když se díváme na kybernetické útoky například, je jasné, že je musíme začlenit Eh, do našeho zorného pole. Musíme na ně vypracovat eh, společné odpovědi a efektivně jim čelit, protože se jedná o mezinárodní hrozby, kterým čelíme. Proto tedy musíme spolupracovat na tom, abychom eh, jim mohli čelit. Děkuji. Pan Leeds. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Jenom se chtěl navázat na to, co jste řekla. Já jsem byl překvapen, že nemůžu eh, diskutovat eh, o mm, tom předchozím tématu, což eh, doufám, že se vyřeší. A jak jste říkal, říkala, byl vyloučen ehm, ehm, držitel Nobelovy ceny míru, který pro pohled naší politické skupiny je zásadní. Ale teď tedy eh, k této zprávě je zapotřebí, aby členské státy poskytovaly více finančních prostředků. Doufám, že se o tom bude dále diskutovat. A ohledně konsistentnosti eh, našeho výboru, eh, měli bychom zašlenit i situaci z, posledního, z poslední zprávy o vývozu zbraní, protože to jde ruku v ruce s vývojem konzistentního evropského postoje i pro globální strategii. Mám na mysli teď eh, spolupráci s Federico Mogherini a ještě parlamentní eh, rozhodnutí, rozhodování Evropského parlamentu musí být posíleno v oblasti vývozu zbraní a také ve vývoji Evropské strategické obrané unie ještě mám jeden poslední bod, který by se dal zvážit. Kybernetickou obranu. Ta by mohla být klíčovým prvkem eh, obrané struktury EU, protože to je jednou eh, z zásadních věcí a to je také mm, bod, eh, kde máme styčné plochy s Peskou a s dalšími. Vy jste se zmínil o mém rozhodnutí, tak já bych ráda něco vyjasnila protože vy jste nový jste na výboru. Ta, ty pozvanky byly rozeslány mnohem dříve, tento bod byl zorganizován mnohem dříve a vyváženost také byla e, e, zorganizována dříve, takže nešlo o to, že bychom někoho chtěli vyloučit, šlo nám o to, abychom spěšně nepřijímali někoho, navíc k tématu, které už bylo na pořadu jednání a já jsem slíbila eh, ve své odpovědi, že ten, tento subjekt může být zařazen později a to je zcela normální postoj. Já si myslím, že ostatní s tím souhlasí. A nyní pan Kalvra, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já nepodporuji návrh komise ohledně výzkumu v eh, oblasti obrany a dalších a v Evropské eh, obrané unii. Já jsem proti eh, té bílé knize a to jsou eh, diskuze, které souvisí s dalším finančním rámcem. Stavím se proti těmto iniciativám, mm, proti tomu, aby tyto iniciativy tedy měly finanční prostředky z rozpočtu. Jsem proti generálnímu ředitelství pro eh, obranu a, a také eh, proti eh, další této činnosti, která je ve v nesouladu hm, proti činnosti NATO, která já si myslím, že NATO je, je hlavní subjekt, který se má obranu zabývat a nepotřebuje další Eh, tyto dodatečné struktury. Děkuji. Chci předat slovo o panu Molenarovi za Evropskou službu rovnější činnost. Děkuji vám mnohokrát. Jenom pár stručných poznámek bych chtěl přinést. Samozřejmě, že vítáme uznání pokroku za loňský rok. Eh, ten balíček pro EDF a PESCO jsou velice důležité. Cílem tohoto úsilí je zefektivnit eh, evropskou obranu, což vyplývá z historických eh, problémů, které eh, Evropa překonává a snaží se překonávat v těchto letech. My se snažíme situaci, která vznikla historicky, napravit. Ještě jednu poznámku ohledně občanské nebo té civilní části eh, misí a účasti eh, v, v těchto akcích. Eh, my chceme zvyšovat rychlost reakce pro tu civilní součást misí. Já věřím, že budou respektována mm, všechna ta pravidla zase, které byly stanoveny eh, ze strany komise. Eh, musím říct, že je tu návaznost na obraný balíček u konzistentnosti a synergií, kterými se budeme zabývat. Děkuji. Ještě jednou má slovo pan Michal Kaler, zpravodaj. Eh, ano, děkuji mnohokrát za vystoupení a příspěvky do debaty. Skutečně platí, že jedním z hlavních hnacích motorů a jednou z hlavních motivací je neefektivita, s níž vynakládáme prostředky v oblasti obrany. Když se podíváme na Unii jako celek, tak eh, nenajdeme tolik oblastí, kde by se finanční prostředky vynakládaly takhle neefektivně. A v tuto chvíli probíhají různé kroky a všechny směřují k tomu, aby výlohy na obranu byly v členských státech efektivnější a je to nadále hlavně v rámci národní svrchovanosti, národní pravomoci, ale jsou zde určité možnosti, máme zde určitý prostor, kdy můžeme zasáhnout i my. Máme i určitý proces v rámci EU, kde jsme s NATEM po 60 letech. Nedostali jsme se až tak daleko. Nemůžeme uh, všechno vyhodnotit, ale máme zde určité nástroje, legislativní nástroje, které nám pomohou celý proces vylepšit. Pokud jde o DG Defense, tak eh, já mám představu takovou, a pan Molinár už o tom hovořil, že zde existuje jasná potřeba provádět koordinace. Moje představa byla taková, že jsme se zaměřili na jednotlivé funkce paní Mogherini, v níž eh, vysoké představitelky. Je to místo předsedkyně komise, vysoká představitelka, ale v rámci její kanceláře místo předsedkyně nepracuje zas až tolik lidí. Zároveň je to ale šéfka Evropské obrané agentury, takže má skutečně hned několik rolí, sedí na mnoha židlích. A já s tou strukturou nejsem úplně spokojen, pokud jde o návaznost mezi komisí a službou vnější činnosti. Ovšem, byla-li by zde jedna osoba, která by všechny ty e, volné konce byla schopna svázat dohromady, to znamená, všechny ty struktury by držely po, po spolu. Já zde mám pro kolega Boštinahu e, velmi dobré zprávy, k vašemu pozměňovacímu návrhu 165 mám eh, dobré stanovisko. My se připojíme k vám a budeme se držet vámi navrhované linie. A pak eh, kybernetická bezpečnost, to je určitě výzva, která před námi v budoucnu stojí a je stále naléhavější protože v minulosti jsme chtěli vynaložit náklady na to, abychom se vyhnuli válkám, ale v budoucnu se budeme soustředit i na válku typu kybernetické války a v této věci budeme rovněž nuceni podnikat kroky. Já se těším na zasedání stínových zpravodajů, které nás čeká ve 13 hodin a v tuto chvíli vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane Galere. Ano, bude to zasedání stínových zpravodajů, ale tuto chvíli eh, na, jsme uzavřeli jednotlivé kroky v rámci SEDE. Návrh bude předložen na AFET eh, 6. listopadu. Doufejme, že na ostatních věcech se shodneme a pak eh, se bude hlasovat ve výboru AFET pak se bude hlasovat na plenárním zasedání. Předpokládám, že se bude jednat o prosincové plenární zasedání. Děkuji vám. Další bod na programu je velice zajímavý. Já bych v tuto chvíli navrhovala několika minutovou přestávku, abychom vyčkali, než dorazí pan uh, Anders Fokrasmusen. Prosím. Ja.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

tam byl chvíli paní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

Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Thank you. Já vám děkuji. A v tuto chvíli přivítám na našem zasedání velice váženou osobnost mezinárodní politiky, bývalý premiér Dánska a bývalý generální tajemník NATO. V současné době poradce ukrajinského prezidenta a šéf globální organizace Rasmusem Global, která je zde mimochodem v parlamentu oficiálně registrována, abychom zmínili úplně všechny skutečnosti. Zároveň vítám na, na našem zasedání pana Nikola Tošivského, pana velvyslance Ukrajiny a vítám i další hosty a samozřejmě poslance a poslankyně. Téma dnešního jednání Ukrajina v kontextu globální bezpečnosti. Já musím říct, že bohužel tlumočnice končí svoje práci ve 12.30. My můžeme pokračovat. Poté v angličtině. Pane Rasmusene, já nebudu úvod dále protahovat a dám vám rovnou slovo. Velice vřele vás vítám a tímto vám uděluji slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za pozvání. Děkuji za možnost účastnit se tohoto jednání. Já bych řekl opětovně, protože v předchozích dobách jako generální tajemník NATO jsem se s touto skupinou členů podvýboru setkával. Musím říct, že je to pro mě veliká čest, možnost s vámi projednat dnešního dne situace bezpečnostní situaci v, na Ukrajině. Jak už zde zaznělo, rok a půl jsem vnějším poradcem pana prezidenta Porošenka a v této funkci samozřejmě se do veliké míry soustředím na bezpečnostní otázky na Ukrajině a kolem ní. Já jsem se zrovna vrátil z návštěvy Donbasu před několika týdny a viděl jsem zde dopady eh, kroků Roše. Musím říct, že tento konflikt není v žádném případě zamrzlý. Realita je taková, že v podstatě tento konflikt nadále probíhá. Skoro bych řekl, že je to stále horší. od doby Krymu a Donbasu Rusko neočekávalo odezvu jednotného typu z transatlantické oblasti, ale došlo k ní. Tato odezva se dostavila a naše sankce navýšily náklady moskevského vpádu. A nedávné rozhodnutí Kongresu Spojených států amerických rozšířit eh, sankce na Rusko a já bych dokonce řekl i vyhlídky na budoucí pomoc Ukrajině jsou vlastně ještě silnějším krokem tím správným směrem a důraznějším krokem správným směrem. Já myslím, že je na místě říci, že to přimělo Putina znovu zvážet své kroky. A mírové návrhy Rusko OSN, ty musíme vždy nahlížet právě touto optikou. Verze, kterou odprezentoval prezident Putin, to je past. Já to řeknu úplně na rovinu. Domnívám se však, spíše než abychom to úplně přehlédli a ignorovali, bychom měli danou věc prověřit a hovořit zde o mírové misi, která by reagovala na situaci na místě přímo v terénu a která by zajišťovala mír. Ta otázka není o bezpečnosti, monitoru OIC. Ta skutečná otázka, ta se týká místní populace, která v tuto chvíli čelí neuvěřitelným rizikům, a to nemyslím jenom na hranicích, stovky vesnic jsou uprostřed uh, celé této krize obrovské oblasti musí být eh, odmenovány. Je to proces, který neustále eh, zastavuje eh, bombardování ze strany partnerů Ruska. To znamená závazky a pravý mandát. To by pomohlo. Já se domnívám, že mírová mise by mohla pomoci chránit lidi, chránit infrastrukturu, v rámci celého okupovaného území. Rovněž by to vytvořilo podmínky vytvářet politickou atmosféru, která by eh, nastavila ukrajinskou svrchovanost tak, aby vše odpovídalo dohodám z Minsku a my se do věci musíme mnohem vážněji zapojit a musíme tyto debaty uh, absolvovat a musíme být schopni nasadit vlastní jednotky, aby se připojili k modrým helmám. A členové EU, kteří nejsou členy NATO, řekněme, i těch by se to mělo týkat. A my bychom měli apelovat na generálního tajemníka na to, aby eh, se stavil hodnotící tým, který by se zabýval otázkou Ukrajiny a otázkou případné mírové mise. A já musím říci, že není třeba, aby zde byl dán souhlas Rady bezpečnosti OSN. To není potřeba. Samozřejmě Rusko může vetovat jaké, jakoukoliv rezoluci Rady bezpečnosti, stejně jako jakýkoliv jiný stálý člen Rady bezpečnosti OSN, ale generální tajemník může vyslat to průkopnickou misi, pátrací misi, řekněme, která by konala, může to udělat sám a já myslím, že bychom na ně měli apelovat, aby tento krok učinil, aby se celý proces dal do pohybu. Já jsem velice rád za to, že zde je návrh usnesení Evropského parlamentu k budoucímu samitu východního partnerství a i zde se hovoří o mírových misích. A platí, že do této doby Evropská unie poněkud eh, zaostávala za kroky, které bylo potřeba udělat v Donbasu. Německo, Francie, jak víte, ty řeší eh, normandské debaty a Spojené státy ty jmenovaly zvláštního zmocněnce pro Ukrajinu. Ale já se domnívám, že bychom měli položit otázku. Kde je v tom celém kontextu Evropská unie, když se zaměříme na tento otřesný konflikt, který probíhá v Evropě? Já se obávám, že někdo na Ukrajině určitě začne klást stejnou otázku. Spojené státy v tuto chvíli své sankce zintenzivnili proti Rusku. Spojené státy zaslaly první zásilky uhlí na Ukrajinu, aby Ukrajina nebyla až tak závislá na Rusku. Zároveň byly posíleny debaty týkající se LND a je zde úvaha u možnosti zasílat obrané systémy do Kijeva. My zároveň, Evropané, umožňujeme Nord Stream, což je v podstatě ruský produkt, produkt. A umožňujeme, aby Nord Stream vlastně podkopával naši vlastní bezpečnost, protože jde jakoby obchvatem kolem Ukrajiny. A místo toho, abychom posílili vlastní sankce proti Rusku, tak kritizujeme naše transatlantické spojence za to, že tento krok sami učinili. My jsme podepsali asociační dohodu s Kijevem, což znamená, že Ukrajina bude Evropské unii blíž. Nicméně, jak víte, v krátkodobém horizontu to bude znamenat velikou hospodářskou bolest pro obyvatele Ukrajiny. A já se domnívám, že bychom mohli učinit víc, abychom posílili odolnost Ukrajiny a abychom dokonce posílili i vlastní odolnost. V oblasti bezpečnosti některé evropské země už v tuto chvíli provádějí výcvik ukrajinské armády. Nicméně vojáci zároveň potřebují zabezpečené komunikační nástroje, prostředky pro noční vidění a já musím říct, že Ukrajina není na seznamu pro embargo. Je to země, která koná v rámci sebeobrany a my, Evropané, bychom měli udělat více zájmu pomoci Ukrajině. Rovněž také musíme napomáhat Ukrajině v tom, aby naplnila své reformy úspěšně. Evropská unie už poskytla určitou pomoc těmto reformám, nicméně tyto eh, kroky působí hospodářskou bolest. Než se dostaví užitek. Měli bychom tedy konstruktivně apelovat na Kiev, aby tyto reformy dále realizoval a rozvíjel. Zároveň však musíme být velice obezřetní v tom, abychom populistům nedávali do ruky zbraně. Abychom nedávali zbraně do ruky těm, kteří chtějí re, se rétoricky vyjadřovat proti reformám. Měli bychom to všechno více promyslet. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak by mohl Kyjev odvrátit trošku tu negativní retoriku, která se točí kolem reform a abychom více upozornili na to světlo na konci tunelu. A tím se dostávám k poslední poznámce z mé strany. Šéfové samitu pro východní mm, partnerství oznámili, že někteří dokonce odmítli eh, uznat, že země jako je Ukrajina nebo Moldavsko mají aspirace na členství v Evropské unii. Ne, že by to neakceptovali, ale oni dokonce odmítli uznat, že zde eh, tento zájem existuje. Jak se asi musí cítit ti, kteří eh, ztratili rodinu v tomto konfliktu? Pokud navrhujeme úzké partnerství, tak musíme konat jinak, jinak totiž přijdeme o důvěru našich východních partnerů. A Evropa může o toto partnerství přijít navždy. Tím, že uznáme jejich sen vstoupit do Evropské unie, tak vlastně je připoutáme k sobě a měli bychom těch milníků stanovit mnohem více. Měli bychom stanovit pevné a přísné podmínky, co se týče toho, jak postupovat. Ale neměli bychom říct si, běžte, běžte si implementovat DC a FTA a potom se vraťte. Až to budete mít hotovo, tak se vraťte po deseti letech. Takhle nefunguje politika, tohle nelze říkat. Znovu vybudování Evropy, to je něco, o čem pan prezident Macron a pan předseda Juncker hovořili. Nelze realizovat jenom v rámci hranic Evropské unie. Jde je zapotřebí i provést transformaci našeho bezprostředního okolí. A to jsme si byli vědomi před desetiletím, před dvěma desetiletími. Nemůžeme tyto ambice ztrácet ze zřetele. Pakliže je ztratíme ze zřetele, nebudeme nikdy v bezpečí. To znamená, že před tímto listopadovým summitem došlo k tomu, co jsem právě vyslovil, a my potřebujeme, aby ti členové Evropského parlamentu, kterým záleží na bezpečnosti, se vyslovili v tomto smyslu, abychom byli schopni vůči našim východním eh, sousedům zachovat naše závazky. A já doufám, že tento hlas zazní. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a samozřejmě, že jsem k dispozici, budete-li mít dotazy. Děkuji. Mnohokrát vám děkuji. Měla jsem zmínit eh, hned na začátku, eh, že toto setkání eh, pořádáme s, ve spolupráci s meziparlamentní delegací EU e Ukrajina. Volám si, že jsem to nezmínila. Máme tady místo předsedu této delegace, pana a, eh, Sáně a dostáváte slovo. Děkuji vám, a, eh, paní předsedkyně, jménem a, eh, zmíněné delegace Evropského parlamentu pro vztahy EU Ukrajina bych rád poděkoval podvýboru pro bezpečnost a obranu a zejména vám, paní předsedkyně, za to, že Ukrajina se nachází tak vysoko na vaší agendě. Děkuji i vám, pane Rasmusene, za to, že se s námi podělil o své názory a stanoviska k situaci na Ukrajině, zejména v kontextu globální bezpečnosti. Vzhledem k vašim značným eh, zkušenostem a poznatkům o této oblasti. Tuto eh, příležitost bych chtěl využít ke stručné zprávě o naší nedávné eh, návštěvě v Donbasu před třemi týdny. společně s ukrajinskými přáteli a kolegy, eh, včetně eh, členů Vrcholné rady. Jsme eh, navštívili Avdivku u Doněcka, která je na vládou kontrolovaném území a je předmětem pravidelného ostřelování a také bojů letos v lednu. Musím říci, že eh, jsme, byli, eh, jsme viděli tu fyzickou škodu nějakých 1500 poškozených domů. Bylo eh, zjevné, že veřejná infrastruktura, včetně topení, vody, elektřiny a plynu a telekomunikací je narušena. A také pro nás bylo zřejmé, jak vysoce zranitelní jsou tam civilisté pokud o tu základní bezpečnost, jako, jde, jako je přístup k vodě a ke službám. Také eh, si vážíme snahy Evropské unie v partnerství s nevládními organizacemi eh, zmírnit utrpení populace eh, implementací konkrétních projektů financovaných z Evropské unie. Tato návštěva posílá naše rozhořčení z pokračování tohoto konfliktu, který zdaleka není závazným konfliktem a stojí životy a je na evropské půdě. Rád bych vás upozornil, že v našich doporučeních, e, která jsme přijali s našimi e, ukrajinskými partnery, voláme potom, aby e, se v rámci normandského formátu finalizovaly kroky k implementaci cestovní mapy, ale také se pevně domníváme, že Evropská unie by měla hrát aktivnější eh, roli eh, při řešení konfliktu a budování míru, mimo jiné tím, že jmenuje zvláštní vyslance EU pro eh, řešení konfliktu na východní Ukrajině a na Krymu. Takže paní předsedkyně, Rád bych požádal našeho zvláštního hosta pana Rasmusena, aby se vyjádřil k několika věcem, eh, nebo aby se vyjádřil eh, nějak k tomuto návrhu. Takhle. Děkuji vám tedy a, na opravdu si velice vážím eh, této příležitosti probrat ukrajinskou situaci. Velice podrobně děkuji. Děkuji vám. A teď dám slovo koordinátorům pan Gáler za EPP. Děkuji vám. Jsem velice rád, eh, že se zde opět vidíme. Já tady mám také další funkci, jsem eh, stálým zpravodajem pro Ukrajinu eh, na výboru pro zahraniční záležitosti. A Často eh, se tedy zabývám těmito důležitými otázkami pro nás. Abyste měl eh, fungovat oběma eh, směry, vy také podávat zprávy nebo jste podřízen mm, nebo dáváte zprávy prezidentovi a výkonné radě ohledně naší nálady a toho, jak postupovat a tímto bych eh, chtěl podpořit to, co jste říkal a, a posílit eh, to trvalé poselství, eh, že očekáváme a doufáme, že opatření, díky nimž bude Ukrajina normálním státem, hm, nakonec opravdu budou protlačena a, a že veškerá exekutiva, a to znamená prezident, eh, Vrchovná rada a vláda, opravdu spojí síly při eh, řešení těchto klíčových otázek eh, v oblasti reform, v boji s korupcí. Jestli jsem nezjistil, ale údajně bude nějaký protikorupční soud. ale určitě eh, bude podstatné, aby eh, toto eh, všichni věděli, protože já si myslím, že je pořád příliš mnoho lidí v celé zemi v různých funkcích, kteří si myslí, že jde pokračovat po staru. A to určitě není pravda. Lidé, občané a ti, kteří jsou zvoleni do vrchovní rady s reformním programem, se snaží věci napravit a Samozřejmě ta mapa, kterou tady eh, vidíme, ta eh, probíhající válka a eh, mm, mm, zabírá nebo spotřebovává příliš velkou část hrubého národního produktu, které by, mm, který by mohl být použít pro lepší účely. Nicméně ne, lze to použít jako vyvíjí. Eh, nelze to použít jako výmluvu nepokračovat s tím odsouhlaseným reformním programem, a naopak pustit se do těch eh, drobností, jako jsou ty elektronické deklarace pro nestátní organizace. Byl tady určitý pokus zastrašovat ty, eh, kteří to myslí opravdu vážně. A já si myslím, že šéf protikorupčního úřadu, pan Sitnik, který eh, nás také brzo navštíví, byl tímto předmětem a myslím si, že to ukazuje, že Vy eh, osobně budete chtít eh, zaujmout své stanovisko a využít své pravomoci k posunutím správným směrem. Já nemám skutečnou otázku žádnou, spíš eh, tohle jsem chtěl říct si eh, na vaši adresu, tak vás povzbudit a přeji vám eh, hodně úspěchů, je to pro dobro nás všech. Děkuji. Teď pan Pasku, místo předseda parlamentu. Děkuji vám. Já mohu potvrdit, že jste tady už opravdu mezi námi byl protože jsem vás eh, vítal v jedné ze svých předchozích funkcí. A myslím si, že je eh, dobré, že eh, člověk vašeho kalibru pomáhá ukrajinskému státu s takovouhle složitou a nebezpečnou situací. Je tady určitý paradox. Krym byl nelegálně anektován a je součástí Ruska, víceméně. Do federace mezi Sevastopolem a zbytkem eh, Krymu. Východní Ukrajina je součástí konfliktu a, eh, my jsme eh, uložili ty nejtvrdší sankce za konflikt na východní Ukrajině a ne za Krym. Je to už v minských dohodách. Je to tak trošku eh, paradoxní. Proč eh, stává něco, co není tak důležité ve srovnání s eh, Krymem? Pokud je taková situace, tak bych se vás zeptal, existuje nějaká vyhlídka na to, že bychom se pohnuli s Minskem? kromě těch nedávných Putinových návrhů, eh, které jste pojmenoval jako past. Čili můžeme eh, očekávat něco takového A za druhé, co budeme dělat s Krymem? Víme, že je to dlouho. Je to dlouhodobá záležitost, ale přesto. Jak to vnímáte? nějaký způsob, eh, kde bychom eh, si mohli dělat naděje na návrat eh, Krymu? Děkuji. I dnes došlo k mimosoudním zadržením lidí a porušování eh, domovního práva eh, na Ukrajině eh, pracovníky tajných služeb. Nemáme informace o tom, kde jsou ti lidé, takže musíme být neustále mm, na pozoru. Ten pan von Balen z Alde. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré, že jste tady s námi, pane Rasmusene, milí Andersy. Většina z nás eh, jsou přátelé Ukrajiny a chceme, aby Ukrajina eh, uspěla eh, jako nezávislá, nezávislý stát, který se prosadí ve svých hranicích. Musíme vytvářet tlak na Rusko, protože s, Ruskou, s Ruskem se nedá normálně argumentovat. Je otevřené tak maximálně síle nebo silnému tlaku. Mm. Rusko se v Eh, nepohlo v rámci sankcí, ale jak eh, vy eh, si myslíte, že můžeme donutit Rusko, aby začalo dodržovat se mezinárodní závazky? Je to možné? Hmm, nebo, je to, nebo by to bylo jedno, ještě něčím jiným než stávajícími sankcemi? Děkuji. Omlouvám se, měla jsem udělit slovo nejdřív panu Jurkovi, prosím. Děkuji. Chtěl jsem eh, poděkovat eh, za to, co jste říkal o Unreal 2. To je mm, skutečně Takže já jsem především chtěl poděkovat eh, za to, co jste říkal o Nord Streamu 2, protože to je skutečně test eh, povahy naší eh, sankční politiky. Jestli bude tento plynovod dokončen, který jedině prohloubí problémy nejenom pro Ukrajinu, ale i pro další transitní země jako Polsko, tak nás vlastně zkompromituje, zkompromituje naši politiku je vztahu k Ukrajině, musíme se snažit maximálně, aby se tak nestalo. Chtěl jsem položit dvě otázky. Za prvé, jsme vůbec eh, v stavu eh, mm, uvažovat v kategorii strategické rovnováhy vzhledem k tomu, že obsazení eh, Krymu Ruskem by mělo vést k nějakým krokům, ne symetrickým, protože nechceme Eh, eh, odpovídat tím tež, ale eh, krokům, které zvýší sílu západu vůči Rusku v podstatných operačních oblastech pro Evropu, například posílení Gruzie. Vím, že situace v Gruzi není snadná, ale ten, ta naše činnost je tam velmi rachitická. Podívejte se, něco podobného mohlo nastat v obraně po Baltii. Ehm, vytvořme takovou eh, situaci, eh, alespoň takové, eh, řekněme, určité bezpečnosti těchto zemí. Myslíte si? Je tady otázka, ehm, je to otázka i poměrně eh, důležité pro vaši eh, zem, eh, důležitá pro vaši země, posílení spolupráce s Švédskem a s Finskem. Prostě hovořme o statické rovnováze. Když slábne naše bezpečnost, musíme přijímat kroky, které zvyšují vnímání naší vojenské síly ze strany Ruska. A potom samozřejmě kroky bývalého eh, prezidenta a guvernéra eh, Sakašviliho. Jak byste se k tomu vyjádřil? A to vyvolává velké eh, komentáře. Zajímá mě ty, zajímají mě ty jeho kroky a ta společná činnost. Děkuji. Teď paní Moody, místo předsedkyně podvýboru SEDE. Thank you. Děkuji. Děkuji vám také za to, že jste přišel mezi nás, pane Rasmussen, za vaši prezentaci. Navážu na několik zmíněných témat. Za prvé, to, co jste říkal o možné eh, informační eh, misi s OSN, to mě zajímá. Jaké mechanismy máme k dispozici, abychom iniciovali takovou misi a jak bychom mohli zjistit, co se děje přímo na místě díky takovéto eh, informační misi. A mm, za druhé, co se týče ohledně EU a dalších eh, akcí. Co se týče praktických kroků, je tu nějaký model evropské činnosti, eh, který už jsme někde použili a mohl by fungovat tentokrát? Jako například eh, kolega Libo hovořil o možnosti zvláštního vyslance. Co si myslíte, nebo co byste chtěl doporučit, že by bylo nejvhodnější, eh, abychom jednali efektivněji, hm, řekněme na základě té obecné kritiky, že bychom mohli být efektivnější. Potom, co se týče eh, silnější sankcí, musíme říci, že v tuto chvíli nemluvíme úplně jedním hlasem a že jsou tu trochu potíže i ve vztahu se Spojenými státy. A teď zpátky k Evropě a k tomu, co bylo řečeno o práci, kterou vedeme s občany v této oblasti. E, co tomu říkají lidé? E, protože lidé přímo na místě v Donbasu to prožívají každý den. Byl, byl to nějaký problém s uznáváním toho, co se děje, že se, jaký to má dopad? Je něco, co bychom eh, neměli dělat a děláme to a mm, co má tedy svůj dopad a co bychom měli dělat a neděláme. Pan Tonekelam, prosím. Děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji vám, pane Rasmusene, že jste přišel. Myslím, že vaše sdělení je zcela realistické a potřebné pro nás, protože vy se zmiňujete o možné misi OSN, která se ještě nekoná, která by se konat měla a jak eh, předejít eh, ruskému eh, vetu. Pan Putin, jak jste říkal, eh, mm, nám předložil návrh a my bychom to měli otestovat. Měli bychom otestovat jeho. Já si myslím, že naše úloha na eh, eh, Ukrajině je nedostatečná. Stejně tak, co se týče nástrojů, které máme například, co se týče Nord Streamu, myslím, že je důležité, abychom se především koordinovali nejen v EU, ale i s našimi americkými spojenci. Vy jste se zmiňoval o tom, že Spojené státy vážně zvažují poskytnout Ukrajině obrané zbraně. Já si myslím, že EU by měla koordinovat s nimi tyto činnosti, protože, protože jestli hovořím o tom, že je třeba otestovat pana Putina, tak si myslím, že naše odhodlanost poskytnout více e, síly ukrajinské obraně tak eh, následující summit východního partnerství pro nás bude velice důležitý. Měli bychom si totiž uvědomit, že nesmíme ten summit opustit bez konkrétních výsledků eh, a pouze odejít s nějakou deklarací, protože to by bylo devastující eh, politicky z dalších hledisek. Takže bychom neměli o Ukrajině hovořit defetisticky, Reformy eh, se tam odehrávají, dochází k velice závažným, seriózním změnám na Ukrajině, nehledě na ty potíže, které tam mají. A proto bychom měli vidět i tuto stránku věci a neměli bychom se dívat i na to, co Ukrajina ještě musí vykonat. A myslím, že to nejdůležitější, co si musíme zapamatovat, je, že některé členské státy eh, ne ne, nepřipustili ještě, že by Ukrajina a Moldavsko mohly mít evropskou perspektivu. To je také velice důležitá věc. Nejde tu jenom o Ukrajinu. Ukrajina se stává společností, která eh, má právní stát, eh, eh, směřuje k Evropě a Ukrajina tak to může způsobit velké změny v regionu. A právě proto my potřebujeme koordinovat naše činnosti a vidět eh, širší perspektivu, nejen abychom hledali nějaké záminky a výmluvy, eh, proč se ještě plně neangažujeme. Děkuji ještě jednou eh, za vaši prezentaci. Děkuji. Vím, že pan Rasmussen chtěl rozdělit tuto část naší schůze do více části, ale máme tu velice důležitou osobu, tak vás musím předušit. Je tu předseda veliké skupiny eh, poslanců, eh, přátel Ukrajiny, který je velice ukra- eh, aktivní. Je to Petras Azrevičus z Litvy a proto mu předám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za zorganizování tohoto zasedání a děkuji také mnohokrát panu Rasmusenovi že za námi přijel z Ukrajiny a diskutuje o takto důležitých záležitostech. Je tu totiž eh, riziko, politické riziko, eh, že se přede, přejde od zmraženého konfliktu k zapomenutému konfliktu. Politici v Evropě chtějí eh, potěšit Rusko některými kompenzacemi, kompromisy ohledně Krymu a tak dále a tak dále. Ale politicky by to byla katastrofa, kdybychom zapomněli, co se děje. Eh, a eh, co dělá okupující stát na eh, Ukrajině, neboli tedy Rusko. A musíme přemýšlet o stabilitě, bezpečnosti Ukrajiny, ale také politicky musíme přemýšlet a musíme najít tedy mm, mm, o tom, jak toto všechno zhodnotit, aby se na tento konflikt nezapomnělo. Putinův návrh ohledně takzvané eh, mírotvorné eh, mise by měl být tedy eh, otestován. Měli bychom mít plnou, plnoprávnou misi OSN zaměřenou na udržování míru s různými pracovními skupinami, Eh, s různými eh, posláními. Eh, Rusko má být součástí této mise, jak tedy může být součástí tedy té mm, okupující země a současně mírotvorné mise. Je to, mm, víme, jak to vypadalo v Podněstří, tím se pro Eh, hloubí ten problém a neřeší se žádné eh, řešení. Co takhle mise Evropské unie, společné obrané a bezpečnostní politiky? Eh, poslat tuto misi na, Ukrajiny, na Ukrajinu. Zatím to nebylo povoleno, mohli bychom najít nějaké dočasné řešení pro Donbass, například mít eh, zvláštního mm, reprezentanta, zvláštního vyslance za EU, který by měl tam svůj tým přímo na místě a mohl by monitorovat a eh, lépe poskytovat zprávy přímo z místa. Každý šest měsíců nebo přibližně šest měsíců diskutujeme o sankcích proti Rusku. A mm, příští kolo tohoto jednání má přijít a proto bychom měli mít velice jasné argumenty. Proto takovéto prezentace by měly být předneseny i těm, e, kdo jsou jaksi menšími zastánci sankcí. A aby tedy měli e, patřičné konkrétní důvody, e, před sebou musíme individualizovat sankce takovým způsobem, abychom jasně udrželi tu červenou hranici proti těm v Kremlu a Ruské federaci, kteří se nijak nepoučili z toho ukrajinského případu. Mnoho ruských politiků rádo obvinuje někoho jiného z chyb které my jsme třeba udělali na Ukrajině a oni eh, mají pocit, že všechno udělali dobře. Takže sankční politika je něco, co bychom měli udržovat velice striktní, a to proto, aby se situace aspoň trochu zlepšila. Děkuji vám mnohokrát. Eh, pane Petrasi, já bych chtěla přijat jednu úvahu. Jak pravděpodobně víte, poměrně dlouho Ukrajina byla nebo ukrajinští politici žádali o e, přítomnost e, společné bezpečnostní e, obrané politiky e, e, na jejich území. Ale teď je to sám Petro Porošenko, který ve svém projevu v obecné e, rozpravě na eh, valném shromáždění OSN. Hovořil o této misi OSN, takže teď je to trochu jinak, ale bez eh, dalšího zdržování chci předat slovo panu Rasmusenovi, protože bychom rádi využili jeho přítomnosti, aby nám mohlo odpovědět. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám všem za velmi hodnotné eh, příspěvky a komentáře. Především, eh, co se týče otázky pana eh, Galera, já chápu svou úlohu jako dvousměrnou. Na jedné straně budu podporovat zájmy Ukrajiny, budu vysvětlovat eh, pohledy eh, ukrajinské politiky a jejich úsilí v Bruselu, stejně jako jinde na západě. To je samozřejmě jedna z mých úloh. Ale stejně důležitou úlohu mám v tom, že mám prezidentovi eh, Porošenkovi sdělovat to, co jsem pochytil z rozhovorů s evropskými lídry včetně mnoha poznámek, které jste vy vyslovili právě dnes. Já jsem si zaznamenal vše, co jste říkali a to také bude součástí mé zprávy eh, prezidentovi Porošenkovi. Takže to je také důvod, proč mě požádal, abych eh, mu poskytoval eh, své služby, protože on chce tyto reakce od vás slyšet přímo Eh, skrze mne tedy. Děkuji vám, pane Sany, za vaši práci eh, v Ukraji- eh, delegaci pro Ukrajinu. Souhlasím s mnoha vašimi poznámkami a o něčem konkrétněji se zmíním víc. I co se týče otázek jiných poslanců. Pane Galere. Prezident Porošenko nedávno souhlasil, že pokročí dál, co se týče vytvoření protikorupčního soudu, ale také jasně sdělil, že na Ukrajině došlo k zastrašování protikorupčních aktivistů. Já si nemyslím, že by eh, to byl férový obrázek. Ukrajina podle mého mnohem víc učinila za poslední tři roky, než za posledních 25 let předtím. Včetně reform týkající se boje proti eh, eh, korupci. Všichni víme, že korupce je hluboce zakořeněna v ukrajinské společnosti, takže to vyžaduje opravdu specifické úsilí, aby eh, korupci mohli potírat. Jednou z nejvíce viditelných iniciativ je ten eh, systém elektronické eh, de- deklarace. Já bych chtěl, eh, abyste se podívali v jednotlivých členských státech, zda členské státy udělaly něco podobného. A odpověď ve všech hlavních městech by byla nikoli. Protože Ukrajinci udělali teď mnohem víc, než kterákoliv západní země. Samozřejmě, že první vlna eh, zájmu médií byla velice negativní, protože teď objevili celou řadu různých kaus. Ale eh, teď už můžeme eh, dobře sledovat, co se bude dít dál. Ten systém elektronického prohlášení sám o sobě bude mm, užitečný nástroj k tomu v boji proti korupci na Ukrajině. Pan Pasku se ptal, co můžeme udělat s Krymem. To není snadné, to si musíme říct. Rusové tam jsou a považují Krym za součást Ruské federace. To je fakt přímo na místě a s ním musíme počítat. Kdybyste se mě zeptali před 30 lety, dokážete si představit, že tři baltské státy budou nezávislé, svobodné a že budou členy EU a NATO? Pravděpodobně vám řekl ne. To přesahuje moji fantazii. Protože to prostě tehdy e, nebylo na stole. Ale protože my jsme nikdy neuznali e, nelegální eh, přičlenění eh, tří balských států do Sovětského svazu a protože se změnila situace v Sovětském svazu, skolaboval komunismus a tak dále, najednou ty tři balské státy se osamostatnily a jsou svobodné. Takže bych nevylučoval možnost, že někdy v budoucnosti se situace změní a uvidíte alespoň nový status Krymu. Za Eh, předpokladu, že se nikdy Rusům nevzdáme a že nikdy, nikdy neuznáme eh, přičlenění Krymu eh, k Ruské federaci. Pan Fabalen se ptal, co můžeme udělat pro to, abychom Rusko postavili na správnou kolej. Pan Ostrovičus a další se také ptali na podobné věci. Já bych řekl, že jediný způsob spočívá v tom, že zajistíme mír prostřednictvím síly. Já jsem se s prezidentem Putinem sešel několikrát. A i když se snaží kultivovat svůj vlastní obraz silného muže, respektuje jazyk síly, a jiné silné muže a ženy. Takže myslím, že nejlepší způsob, jak jednat s Kremlem, je ukázat sílu a jednotu eh, u transatlantických partnerů. To je jediný způsob, jak můžeme změnit eh, kurz Kremlu. Je naivní si představovat, že se Putin změní, když budeme ukazovat slabost a budeme poskytovat ústupky. Ne, tak to nefunguje. Fungovat to bude tehdy, když udržíme sankce, navíc ještě posílíme, bude to fungovat, když Ukrajincům poskytneme obrané vojenské systémy. Nemluvím teď přímo o zbraních, ale další věci, jako informace, Eh, informační technologie, komunikační technologie, to navýší náklady na ruskou agresi a může to postupně změnit situaci. A eh, rusové eh, mohou změnit své výpočty. Já nejsem protiruský. Já chci zdůraznit, že když jsem v roce 2009 nastoupil do NATO, tak jsem se zabýval eh, strategickým partnerstvím mezi NATO a Ruskem. To bylo jednou z mých úloh. A spousta věcí se nám podařilo dosáhnout. Ale pak v únoru, březnu 2014 pan Putin eh, bez jakéhokoliv důvodu napadl Ukrajinu a my jsme na tu novou situaci museli reagovat. Já si v podstatě myslím, že máme spoustu společných zájmů s Ruskem, a pokud Kremlin eh, přemýšlel více racionálně, tak by jim došlo, že pokud dojde k nějaké hrozbě, tak určitě nepřijde ze západu. My nijak neohrožujeme Rusko. Myslím, že by se měli dívat spíš na východ a na jih, aby, aby eh, viděli skutečné bezpečnostní výzvy. Pan Jurek se zmiňoval o Nord Streamu 2. To je politický projekt, ne e, komerční. To je projekt, který, pokud bude pokračovat, půjde proti všem úsilím EU snížit naši závislost na dovozu plynu z Ruska. A za současných sankcí by mi to připadalo absurdní pokračovat v takovémto projektu a doufám, že Evropská unie toto dokáže efektivně uh, ukočírovat. Sersvili, já si myslím, že to je otázka soudů a um, právního systému Ukrajiny, že tam je to zapotřebí vyřešit. Paní Moody se ptala na tu informační misi, čeho může dosáhnout. Především byl by to jasný signál, že mezinárodní společenství eh, přemýšlí o takové to mírotvorné misi a že je připravena postoupit dál. Bylo by zde spousta věcí, co se zde dá takto šetřit, eh, nebo tedy vyšetřovat eh, to prostřednictvím informační mise. A co se týče zvláštního eh, vyslance, proč ne? Můžete si pak zavolat zvláštního vyslance, který vám pak bude poskytovat zprávy a tak dále a tak dále. Tím se nedá nic kazit ale myslím, že důležitější je, aby EU skutečně pomáhala Ukrajině. A e, tím navazuje otázka, kde můžeme dělat něco víc, zejména v ekonomické oblasti. Pomáhat Ukrajině, aby pokročila s reformami, aby snižovala negativní dopady nezbytných reform Energetická reforma samozřejmě zvýšila ceny na Ukrajině a to je nepopulární, což podporuje populismus. To je takový příklad, kde by EU mohla pomoct prostřednictvím souhrného ekonomického balíčku k usnadnění reform a snižování negativního dopadu. Pan Kellan se ptal na východní partnerství a summit východního partnerství. Doufám, že budou hledět dopředu na summitu a doufám, že EU alespoň bude schopna zopakovat eh, eh, osvědčený jazyk. Ale také bych chtěl doufat, že se budou dívat dopředu a budou indikovat například, že EU bude zajímat mm, Um, myšlenka možné celní unie mezi EU a Ukrajinou. Už jenom slovo k tomu. Ono to není černobílé. E, sebou to nese plusy i minusy, ale když to sečteme, tak myslím, že plusy e, jsou silnější než mínusy a že e, Ukrajina by takto mohla plně použít svůj, svou dohodu o volném obchodu, takže by to bylo nakonec prospěšné pro Eh, obě dvě strany. Eh, děkuji panu Astrovičesovi za veškerou snahu pomoci Ukrajině. EU e a se společné bezpečnostní a obrané politiky. Myslím, že bychom měli stavět na tom, na tom návrhu eh, mírotvorné mise navržené, navržené z, Ruska, z Ruska, ale tak, že by všechny evropské státy mohly přispět a já teď navážu na své předchozí zkušenosti. Myslím, že Rusové by byli raději, aby evropské státy, které nejsou členy na to, mohly přispět k takovéto misi zaměřené na eh, udržování míru. A to by, myslím, eh, usnadnilo eh, situaci. Celkem za to si myslím, že Evropská unie by mohla a měla hrát silnější úlohu. Nejen v implementaci Minské dohody, ale v rozvoji Ukrajiny jako silného hospodářství zaměřené na trh, na západ, na podporu demokracie. To si myslím, že by byla nejsilnější zbraň proti ruské agresi a ukázala by, že hned na Prahu Ruska kvete eh, eh, evropsky orientovaná Ukrajina. Mr. Rasmussen, thank you very much. Děkuji, pane Rasmussen, za vystoupení. Jak už jsem říkala, tlumočnice musí odejít v tuto chvíli, takže jsme dokončili tento bod. Bezpečnostní politika Ukrajiny je záležitostí nepřetržitého zájmu Evropského parlamentu a to, zabývá se tím výbor pro zahraniční záležitosti, podvýbor pro bezpečnost a obranu, delegace pro meziparlamentní vztahy Ukrajiny a EU. To znamená tyto tři formáty a samozřejmě velice aktivní skupina přátel Ukrajiny, která prosazuje řadu změn. My celkem často vydáváme v této věci usnesení, jako nedávno se tomu stalo, a to bez pozměňovacích návrhů. Řekla bych tedy, že v této věci panuje poměrně dost schoda samozřejmě se vždycky vyskytnou hlasy proti, ale ta míra schody je zde docela uspokojivá. My do veliké míry kritizujeme eh, ruské chování na Krymu, zastrašování a ve skutečnosti šíření zbraní strachu, dochází zde k únosům, zabíjení, omezování osobní svobody, zákazy naprosto základních činností v rámci společnosti, dokonce zde dochází k těmto krokům i vůči místnímu obyvatelstvu na Krymu. Děkuji.